Chers collègues, merci de, de... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, posaďte se, omlouvám se za spoždění. Samozřejmě, že bohužel Vismajor zase zafungovala. E, až budeme u bodu 17 a 18 našeho pořádu, pořadu jednání, to znamená, až se budeme bavit eh, o panu Kristensenově zprávě a pana Jarikově, a Jarikově zprávě, tak bych navrhla, abychom o tom jednali eh, najednou. Nejprve přijetí zápisu z jednání našeho posledního setkání výboru. Eh, pokud nebudou žádné připomínky, tak to budu brát jako že v závěru našeho jednání ho přijímáme. Bod 3 chci vám jenom oznámit, že koordinátoři se setkali a během svého posledního zasedání e, zkoumali sdělení komise v souvislosti s uvedením v platnosti Lisabonské smlouvy a e, také jde o rozhodovací postup e, mezi institucionálním režimu byly přijaty naše návrhy, e, kromě jedné výjimky ohledně přenositelnosti penzijních nároků. E, paní Reuten, která to má na starosti, tady bohužel dnes není ale my ji budeme konzultovat, abychom viděli, jak na to nahlíží. Dochází tady ke změně právního základu, takže je tady důvod vlastně tu celou otázku znovu otevřít a e, pracovat novou, nové stanovisko parlamentu. A teď ohledně směrnice o práci, tak to nebereme v potaz, protože parlament jako takový návrh odmítl. Proto tedy navrhuji, abychom hned přešli eh, k materii samé, bod 4, otázka zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. V tomto směru dám slovo naší zpravodajce paní Rovaně Plump a budeme dnes zkoumat pozměňovací návrhy a hlasovat zítra. Ještě dřív, než jí dám slovo, tak bych ráda přivítala mezi námi pana Cumba Čandoru, eh, Čandora, který je za stranu Fides poslancem maďarského parlamentu a má na starosti otázky zaměstnanosti v maďarském parlamentu. Prosím, paní Estrelo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem kolegyním a kolegům. Dovolte, abych vám řekla, že co se týče návrhu stanoviska, tak e, jsme obdrželi asi 90 pozměňovacích návrhů a já bych při této příležitosti chtěla poděkovat kolegyním a kolegům za zájem, který vyvolalo toto téma, které je opravdu důležité pro ženy v Evropě a které se týká zlepšení podmínek v práci, dále lepšího zastoupení žen na trhu práce a v neposlední řadě také se týká e, nutného dosažení žádoucí vyváženosti mezi osobním a pracovním životem ženy do budoucna. Chtěla bych zde říci, že politické frakce Evropského parlamentu dospěly e, k určitému koncensu, co se týče délky mateřské dovolené. A rovněž, co se týče přídavku eh, mateřské a také ohledně dalších podmínek, které eh, se vztahují eh, především k bezpečnosti a zdraví v práci a také ochrany všech zaměstnankyň, buď těhotných, nebo těch, které kojí či nedávno porodili. Ohledně délky mateřské dovolené. Návrh naší frakce eh, šel cestou prodloužení eh, z 18 na 20 týdnů 18 týdnů tedy navrhuje Evropská komise, my jsme navrhli 20 a e, k mateřské jako takové e, my jsme navrhli e, celkovou částku, plnou částku, takzvaný full payment pro celou dobu mateřské dovolené, tak, aby Eh, rozdíl v platbách mezi pohlavími byl zrušen a eh, aby ženy tedy nebyly vlastně trestány za to, že porodily. Eh, náš názor ohledně otcovské dovolené byl zapracován do textu tím, že došlo k pozměnění bodu preambule číslo 13 v návrhu komise. I otcové mají právo eh, tedy využít možnost eh, otcovské dovolené. A ohledně povinné doby, povinné délky mateřské dovolené, tak my jsme eh, navrhli, aby to bylo tedy povinně šest týdnů po porodu. Samozřejmě, že ostatní politické frakce požádali, aby eh, tady byla stanovena také povinná mateřská eh, dovolená před porodem ve výši čtyř týdnů anebo dvou týdnů před tedy porodem a na základě kompromisu a hlasovacího seznamu, který byl předán ve 14 hodin všem kolegyním a kolegům, jsme se nakonec tedy shodli a stále ještě čekám na odpověď ohledně jednoho posledního kompromisu, který se týká který se týká e, délky mateřské dovolené po porodu, který se tedy e, bude vztahovat na všechny ženy, nehledě na počet dnů mateřské dovolené před e, porodem. A já ještě čekám na reakci politických frakcí. Čekám tedy na to, aby E, politické frakce se vyjádřily zde v tomto výboru ohledně toho, e, jak budeme dále postupovat. A e, zároveň chci říct, že období 18 týdnů pro mateřskou dovolenou a takzvaný full payment pro toto období mateřské dovolené jsou výrazné kroky vpřed kterých jsme dosáhli v cestě za zlepšením pracovních podmínek ženy a také co se týče možného návratu ženy eh, do práce, tak aby byly více zastoupeny na trhu práce a přitom tedy bylo pečováno o děti, což je velice zásadní. A myslím, že my v Evropském parlamentu máme v tomto směru zvláštní odpovědnost. při eh, vlastně přijetím těchto principů, těchto zásad, eh, podle mého názoru, Evropský parlament učiní výrazný krok vpřed eh, a bude to ku prospěchu občanů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Elmer zahajuje mm, diskuzi. Připomínám pouze, že v této oblasti spolupracujeme, posíleně Eh, pracujeme. Zdá se, že už nemáme používat eh, tento termín. Máme říkat, že se k nám eh, přidružují také další výbory. Já bych raději dala přednost protokolárnímu postupu, to znamená nejdříve bych dala slovo paní Griny, takzvanému fiktivnímu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám za spoždění, ale máme obrovský problém s výtahem. Ano, bylo by dobré, aby členové měli přednost ve výtazích, aby se jim podařilo dorazit zavčas na zasedání. Takže nemám u sebe svoje dokumenty, pokusím se tedy eh, hovořit eh, z paměti. Pracovali jsme velmi intenzivně s paní Plump, s paní Irš také. Souhlasíme s 18 týdny a s eh, integrální platbou mateřské. Co se týče období mateřské, souhlasíme s šesti povinnými týdny po porodu a s dvěma týdny, které jsou povinné před předpokládaným datem porodu. Nenavrhujeme, abychom hlasovali o všech těch eh, návrzích, které zahrnují otcovskou dovolenou. Eh, myslím si, že bude jiný text, který se bude týkat tohoto typu dovolené a kde se budeme zmiňovat právě o otcovské dovolené v rámci celkové rodičovské dovolené. Co se týče propouštění, tady podporujeme návrh, který by chránil mladou ženu, když se vrací do práce po mateřské během dvou měsíců, takže je to osm týdnů a musí samozřejmě oznámit mm, zavčas eh, návrat do práce tedy. Podporujeme pozměňovací návrh pana Tomase Mana, který se týká nezahrnutí samostatně výdělečně činných do tohoto textu, protože bude existovat jiný text, který se bude vztahovat na samostatně výdělečně činné osoby, bude přizpůsoben těmto osobám. To jsou hlavní eh, poznámky. Pak je zde uznání eh, postpartum eh, deprese postpartum, to je pro nás spíše onemocnění, takže by se o tom nemělo hovořit v tomto textu, který se vztahuje na mateřskou dovolenou. Podporujeme také návrhy, které se týkají povinného kojení až do věku dvou let. Doufám, že jsem zareagovala na to, co řekla paní Plem. Děkuji mnohokrát. Připomínám všem těm, kteří nás poctili tím, že se účastní to jednání a stojí zde. Chci říci, že jedna ng 3 je sál, kde můžete poslouchat průběh tohoto jednání. Tam byste měli alespoň možnost se posadit. A nyní bude hovořit pan Elmert a pak eh, paní Cornelisum. Máte slovo. Velice děkuji, paní předsedkyně. Mám otázku, zda Eh, se někteří kolegové zeptají na následující. zda toto je vhodné téma pro to, aby to řešila Evropská unie, aby tedy Evropská unie navrhla řešení, které bude pro všechny, pro všech 27 členských států. Myslím si, že toto opatření není nezbytné. Já sám pocházím ze Spojeného království a tam máme velice uspokojivý systém pro ochranu těhotných zaměstnankyň. My jsme s ním spokojení, s tímto systémem. Eh, rozhodli o něm naši volení zástupci v eh, britském parlamentu a já nevidím žádný důvod, proč bychom to měli eh, nahrazovat žádným nějakým jiným způsobem, nějakým jiným režimem. Já vím, že některé členské státy zatím nemají dostatečnou ochranu pro těhotné zaměstnankyně, takže možná pro ně by bylo řešením to, aby přišli s vlastní vnitrostátní legislativou, která by vycházela z jejich vlastních zkušeností, z jejich tradice. Já sám si myslím, že pro nás není nutné, aby zde bylo vůbec nějaké nařízení na úrovni Evropské unii. A také si se zde hovoří, že ten návrh nebude mít žádné, eh, že, že tedy co se týče těch nákladů, které z toho budou plynout, myslím, že Eh, pokud zde hovoříme o tom, že ty náklady budou jaksi arbitrárně eh, neseny, tak bych chtěla upozornit na situaci toho, kdo to vlastně ponese. Chci také říci, že malé a střední podniky to budou mít těžké, my stále zde nad nimi hořekujeme, stále pro ně eh, něco chystáme, ale pak najednou přijdeme s právním předpisem, který vlastně na ně dopadne mnohem hůře. A některé matky se chtějí vrátit po Eh, určité době, ale pak se třeba rozhodnou, že se ještě nevrátí. A pro malé a střední podniky je dost těžké, aby drželi místo pro ženy, které vlastně neví, jestli se vrátí a neví přesně, kdy se vrátí po té mateřské dovolené do práce. Také chci upozornit na jednu skutečnost, se kterou sice nesouhlasím, ale chci říci, že jsou určité pracovnice, eh, které eh, mají, nebo tedy vlastně, že ty pro, pro ty podniky je to náročné, protože s tím mají další náklady, musí držet místo pro někoho. A proto my bychom se nad tím ještě měli zamyslet. Mohla bych vás eh, přerušit, protože my nemáme všeobecnou rozpravu nyní. Diskutujeme o pozměňovacích návrzích. A zatím jste nekomentoval žádný pozměňovací návrh. Buď budete komentovat pozměňovací návrhy, nebo eh, vám odeberu slovo. Alors nous en venons à Madame Cornelissen. Dobře, takže slovo má paní Cornelissen. Děkuji, paní předsedkyně. Vážím si vašich poznámek a dokončil jsem to, co jsem chtěl říci. Děkuji, paní předsedkyně. Já musím říct, že jsem byla trošičku překvapená tím postupem, kterým se eh, řešila tato zpráva. Většinou uh, když se jedná o takovouto zprávu k tak významnému tématu, tak se stínoví zpravodajové v určité fázi sejdou. Nevím, zdali k tomu došlo, ale my jsme pozváni nebyli. I kompromisů bylo dosáhnuto eh, s velkými politickými eh, frakcemi a ne za účasti všech ostatních. Bylo by to fajn, kdyby do toho byli bývali zapojeni všichni. A další procedurální otázka. Ten hlasovací seznam je trošičku chaotický většinou eh, vlastně eh, ty body, které mají největší dosah, eh, eh, o těch hlasujeme nejdříve a obráceně, eh, protože se v opačném případě může stát, že bychom hlasovali proti něčemu, co bychom chtěli podpořit. A já doufám, že tato režie bude nastavena do zítřka. A teď k obsahu. Já musím říct, že jsem velmi velmi aktivní v práci kolem této zprávy ve výboru pro ženy. Zelení jsou plně pro, paní Estrela je tam zpravodajkou a bylo by opravdu škoda, kdyby e, stanovisko e, MKO, MKO e, rozmělnilo tuto zprávu a ne podpořilo ji. Takže my bychom nemohli podpořit názor eh, našeho výboru Employment, kdyby to šlo také tímto směrem. A teď ještě eh, k mateřské a otcovské dovolené. Jistě je třeba, aby tady byl rovný podíl péče o děti mezi muži a ženami a je životně důležité opravdu, aby i otcové, staří, i alespoň teda ti noví otcové, eh, vy, užili možnosti už strávit ty první týdny se svými dětmi, kdy se učí, jak je uchopit, jak je vykoupat, jak je uložit ke spánku. A e, tady je opravdu hrozně důležité, aby e, byli muži přítomní, protože tady se vytváří určitá pouta, určitý režim, určitý řád a muži do toho musí mít e, přístup. Pokud chceme naší stárnoucí společnosti, aby jak ženy, tak muži měli možnost pracovat, tak tyto věci kolem dětí dětí musí být dost atraktivní, musí být dost dlouhé, jak mateřské, tak otcovské dovolené. A pak je tady ještě další věc, která mi připadá také velice důležitá. Jedná se o ochranu proti propouštění a proti diskriminaci. V několik pozměňovacích návrhů se snaží vypustit vlastně tu Eh, to eh, přehození eh, toho důkazu a takové, snaží se jít cestou takového rozmělnění celého textu. A já jsem byla ředitelkou antidiskriminační kanceláře a vím, jak hrozně důležité je právě ta otázka Eh, důkazního břemena. Takže prosím vás, to tam opravdu musí být zachováno. Moc o to prosím. A úplně poslední věc, zdá se nám hrozně důležité, aby jak otcovská, tak mateřská dovolená byla plně odměňována. Celá řada lidí si prostě nemůže dovolit žít bez těch, bez té mzdy, bez toho platu, který by jim unikl, kdyby ty dovolené nebyly plně hrazeny. A e, přitom si myslím, že každý by měl, nehledě na svou otázku příjmu, měl možnost mít děti. Děkuji. Co se týče hlasovacího seznamu, tak vaše otázky, vaše obavy již byly zohledněny. Samozřejmě eh, ty eh, nejvíce dosahující, nejdále dosahující pozměňovací návrhy budou hlasovány jako první a já jsem to zkontrolovala, aby tomu tak byla paní Iršpi a potom paní Figueredo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. I já bych chtěla nejdříve srdečně poděkovat zpravodajkyni a kolegyni z EPP za spolupráci, kterou jsem, jsme měli. Myslím si, že u tohoto tématu je velice důležité, abychom společně pracovali na tomto tématu a nezakousli se do svých vlastních pozic a nepokročili dále. Co se týče ALDE, domníváme se, že 18 týdnů je skutečně vyvážená doba která je v zájmu eh, pracovnic, ale i v zájmu zaměstnavatelů. Pro nás bylo důležité, aby skutečně stoprocentně se tedy vyplácela mzda. To má být naším cílem a měli bychom to tedy eh, takto podpořit a vnímat. Co se týče těch šesti týdnů eh, po porodu povinně, s tím souhlasíme. Eventuálně ale to je samozřejmě ještě diskutabilní. Mm, rádi bychom čtyři nebo dva týdny před porodem. To je u nás zatím ještě volné, máme k tomu různé různá stanoviska. Závisí to samozřejmě na zvyklostech jednotlivých členských států. Také jsme souhlasili s tím, aby otcovská dovolená nebyla součástí tohoto textu a nebyla povinná. My chápeme ten přístup, který tady byl a byli bychom rádi, aby otcové byli zapojeni. Ale skutečně zde jde o ochranu zdraví matek a kojících žen. A my se domníváme, že to by bylo skutečně eh, rozšíření. Dále bychom chtěli mm, také odmítnout některé pozměňovací návrhy, kde se objevuje aspekt eh, rodiny a skloubení eh, rodinných povinností a profesních. To bychom také chtěli odmítnout, protože my bychom z formálních důvodů nechtěli rozšiřovat tuto směrnici. Co se týče eh, kojení, i tady o tom jsme již několikrát diskutovali. Je tady jeden aspekt, který je samozřejmě důležité eh, pro mnoho lidí, ale nemusí být eh, přímo povinný. Co se týče deprese, tady jsou některé pozměňovací návrhy, z nichž jeden bychom podporovali. Je to pozměňovací návrh, který chce podporovat kampaně. Myslíme si, že je velmi důležité upozornit matky na to, že tento jev existuje. Je to skutečně eh, onemocnění, které je diagnostikováno a proto by eh, se to nemuselo nově přebírat. Dále jsme předložili pozměňovací návrh z hlediska mm, důkazního břemene a obrácení důkazního břemene. Myslíme si, že by to mohlo vést skutečně k znevýhodnění žen a proto bychom nechtěli tento aspekt, aby byl součástí tohoto textu. Mnoho návrhů se soustředuje na velmi specifické situace. Například, když eh, děti eh, se narodí v pozdějším eh, termínu, jsou handicapované. Myslíme si, že v těch jednotlivých členských státech jsou velmi různé sociální struktury a existují speciální předpisy ohledně těchto eh, jednotlivých lhůt a myslíme si, že by o tom měly rozhodovat členské státy, pokud se jedná o zvláštní specifickou situaci a stanovení odpovídacích lhůt. Jsem velice ráda, že to vypadá, že se nám podařilo společně dospět ke kompromisu. Je pro mě důležité, aby se přijali ty pozměňovací návrhy, eh, které uznávají také jiné modely, které fungují v jiných členských státech. Eh, tady se také objevují některé pozměňovací návrhy na toto téma a myslím si, že pak bychom dosáhli skutečně eh, takového procenta mm, souhlasu, který by podpořil přijetí. Paní Figueredo a pak pan Tomasman bude hovořit. Dobrý den, Muito obrigada, senhora Presidente. paní předsedkyně. Chtěla bych eh, objasnit jednu věc, kterou jsem zcela nepochopila. Týká se kompromisních návrhů, zejména jednoho, tedy jednoho kompromisního návrhu. Já jsem ani o něm nevěděla. Chtěla bych říci, že bych s tímto pozměňovacím návrhem souhlasila, ale chtěla bych ještě vysvětlit jednu věc. Pokud by tomu takhle mělo být, tak by to stanovisko, které bychom my předložili, nešlo cestou e, zprávy kolegyně Estrely a my bychom s takovýmto postupem nesouhlasili. Je třeba tady připomenout jednu věc. Během předchozího volebního období e, Výbor pro práva žen přijal zprávu která na základě návrhů e, kolegyně Estrely a po nejrůznějším vyjednávání Eh, zapracoval eh, do textu myšlenku 20-týdenního placeného volna v rámci mateřské jako jednoho z klíčových pilířů obrany práv pracující ženy a také eh, jako jednoho z klíčových pilířů obrany dětí a také otců, protože ono je obrovsky důležité, aby jak otec, tak matka měli e, možnost se starat o své děti, pečovat o ně. A je zcela zásadní, aby mateřská dovolená a rovněž otcovská dovolená byly e, prostě tímto způsobem e, zabudovány do textu a staly se jeho nedílnou součástí, tak jak to předvídá zpráva e, paní Estrely. Takže těch 20 týdnů, to mi opravdu hluboce leží na srdci a obdobně i ochrana e, těhotných žen, především před možným propuštěním. Protože my tady přijímáme určité e, základní principy, e, které e, by měly jít cestou zlepšení textu návrhu směrnice, aby e, byla zohledněna odlišná realita od té, e, která platila před nějakými 17-18 lety a která, byla odraž, e, která se odrazila v textu směrnice. Takže nehleďme na to, že ta porodnost je poměrně nízká nebo velmi nízká v Evropské unii a nestěžujme si na to, pokud totiž máme možnost tady teď přijmout určitá opatření, která by právě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 E, mateřství a otcovství učinit e, něčím atraktivnějším jako základním e, sociálním právem, které tady bráníme, tak bychom toho měli využít. A není přece normální, abychom najednou se zastavili na půl cesty a nechtěli situaci zlepšit oproti té, která tady platila před nějakými 16-18 lety. A proč to celé říkám? Před tím hlasováním zítra je tady třeba vyjasnit celou řadu řadu otázek. Děkuji, pan eh, Tomas Mann a pak eh, pan Petler, prosím. <coughs> Děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Moje vystoupení bude dosti odlišné od toho, co bylo právě řečeno. My když odsouhlasíme jako výbor to, co ostatní výbory navrhly, tak pak eh, bychom nepotřebovali eh, vůbec společně spolupracovat nebo přidržet tyto výbory. Měli bychom rovnou říci, že by to měly rozhodnout ostatní výbory. To není možné. Pokud eh, tady máme mít spolupráci, tak se na to můžeme dívat z různých stanovisek. Nesmíte zapomenout, odkud pocházíme. My jsme měli velmi odlišné pozice a je tady návrh, byl tady návrh 14 týdnů, jiní navrhovali 18, jiní 20 a my jsme našli kompromis. Paní Plump jako paní Gruny, jako koordinátoři, poukázali i za liberály, že jsme se snažili o společný kompromis. Nebylo to jednoduché, ale bylo to naprosto smysluplné vedly se tady eh, rozhovory, rozhovory byly velice důležité a myslím, že tady máme dobrý výsledek. Máme tady 18 dnů a full payment, s tím skutečně můžeme žít a i tady byl nutný kompromis. Druhé stanovisko. Paní Cornelius si stěžovala na mm, otcovskou dovolenou. Samozřejmě, že je to důležité, ale to nepatří do tohoto textu. Eh, protože jinak bychom skutečně eh, udělali příliš velký záběr, rozšířili to a vlastně členské státy by do toho nazasovaly a to by byla úplně špatná věc. Eh, otcovská dovolená musí být řešena v jiných dokumentech i v jiných nařízeních. My bychom měli zatím najít řešení tohoto tématu, neměli bychom to rozšiřovat o ostatní záležitosti, protože jinak bychom přišli o naši důvěryhodnost. Myslím si, že Otcovské eh, dovolené by neměly být součástí tohoto textu. Nesouvisí to s tímto tématem. Samozřejmě, já jsem se jednou postavil proti tomuto tématu, eh, bylo mi, byla mi dána špatná známka, nyní eh, jsem se přizpůsobil a mám tady lepší známku. Pak je tady ještě další otázka. 101 a 102. Tady Paní Plump mě znovu oslovila. Můj návrh je. Take the necessary measures to ensure the additional leave on se o tom, že by se měly být eh, takže myslím, že pokud použijeme šel a eh, tím by to bylo vyřešeno, s tím můžeme tady skutečně žít. Jde o to, aby členské státy mohly využít vlastních zdrojů a aby mohly formulovat eh, svoje přístupy a přitom to bylo zohledněno a nebyla eh, by tady tedy evropská směrnice, která by byla skutečně příliš direktivní. Takže pokud tady bude šel, můžeme to akceptovat. Co se týče otázky šesti týdnů po porodu, dva týdny před, i tady to je něco, co můžeme akceptovat, tak jak to řekla paní Griny. Nemělo by to být povinné. Pokud chceme tady mm, ponechat takto závazné ustanovení, bylo by to problematické a nedospěli bychom ke kompromisu, ale my jsme dosahli kompromisu, na který můžeme přistoupit. Já jsem velice rád, že jsme k tomu dospěli. Chci poděkovat kolegyním. A musím říct, že i mnoho mužů předložilo pozměňovací návrhy a přispělo tedy k této tematice. Um, Madame Edith. Paní Edith Estra, ne, omlouvám se, pan Katler a potom paní Estrela. paní předsedkyně, kolegové. Já bych se chtěl zmínit o jednom bodu, k kterému přistupuji z německého hlediska. Chtěl bych ho zmínit také jako otec, který má tedy eh, dvě děti. Víte, že my máme v Německu model, který funguje velice dobře. Máme model, který je skutečně na špici Evropy z hlediska eh, sociálního přístupu a myslím se, že i těch 14 eh, měsíců, které jsou propláceny plně, to je skutečně špičková záležitost a týká se to vlastně i muže, který může zůstat vlastně doma, dostane za to odměnu, pokud se stará o své děti. Myslím si, že je důležité právě mít tento přístup odměňovat za péči o děti. To je velice důležité. Eh, pak máme tady návrhy pana Tomase Mana. To jsou je záležitost, která mě těší jako eh, představitele Německa, to můžu podpořit. Samozřejmě, že se jedná o princip subsidiarity, protože pokud jsou tady členské země, které mají vyšší standard, eh, měly by na těchto vyšších standardech trvat. Proto je tedy subsidiarita velice důležitá. Osobně bych chtěl říci, že tyto sociální otázky by měly být řešeny vnitrostátním právem a pokud jiné země eh, v sociálních otázkách chtějí mít vyšší standardy, můžeme to vítat, je to důležité, ale samozřejmě nemůže to být tak, aby eh, moje země tlačila na to, že bychom měli mít opět novou diskuzi, eh, která podle mého názoru již byla velice dobrá. Znovu opakuji, že náš německý model je velice dobrý, tedy velice špičkový, myslím si, že je doslova tedy příkladný a takže eh, myslím, že bychom měli podporovat směr, který jde tímto eh, směrem. Paní Estrela. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla vaší pozornost obrátit k dvěma, třem důležitým bodům. Nejprve bych chtěla připomenout směrnici, kterou teď právě e, probíráme. Ona už má 17 let. E, a ta směrnice, která by teď tady měla vstoupit v platnost, e, bude mít životnost určitě nějakých deset let a víc. Takže my tady neděláme legislativu pro dnešek a zítřek, ale pro E, delší budoucnost. To za prvé. Má druhá poznámka se týká výzvy, které teď Evropa musí čelit a tím mám na mysli výzvu demografickou. Je prostě důležité, aby jednotlivé členské státy a Evropa jako celek e, tady dostali určité povzbuzující signály. My přece povzbuzujeme eh, porodnost v členských státech a v tomto směru musíme dělat ještě mnohem více. Je to zásadní. Další poznámka týká se Lisabonské smlouvy a agendy 2020. Jak v jednom, tak v druhém dokumentu a mimochodem i v celé řadě dalších studií, které byly vypracovány na univerzitních eh, půdách a nevládními či nezávislými orgány, se dospívá k eh, závěrům, že abychom se vymanili z této finanční a hospodářské krize, do které jsme zabředli, tak je naprosto zásadní, aby se ženy Eh, více projevovaly na trhu práce, aby tam byly více přítomny. Je to jeden z faktorů eh, toho překonání krize. A žádná země eh, prostě se nemůže obejít bez větší účasti žen. A v této souvislosti bych vás chtěla upozornit na tři zásady, které pro mě jsou opravdu klíčové. Nejprve je to princip nediskriminace. výbor pro práva žen, jehož jsem zpravodajkou, eh, si vytkl za cíl eh, bojovat proti všem typům diskriminace, ale zároveň si také uvědomujeme, že ani muži nesmějí být diskriminováni a otcové musí mít stejná práva. Musí mít právo na eh, to, aby mohli pečovat o své děti a musí tedy mít možnost eh, eh, postupně sledovat a být účastní vývoji eh, vzdělávání výchovy svých dětí od samého prvopočátku, kdy je to velice důležité. A i pro dítě je zásadní, aby oba rodiče, matka i otec, byli na blízku, byli přítomni. Nemůžeme přijmout, aby se žena stala na trhu práce předmětem nějaké diskriminace aby byla vnímána jako nějaká pracující druhé kategorie, druhé zóny. Víme, že bohužel ženy zatím vydělávají méně než muži a že nějakých 17 činí rozdíl eh, napříč Evropou v průměru mezi platy mužů a žen. Nemůžeme přijmout uh, tyto stereotypy. Stereotyp, podle kterého ženy hrají podřadnou úlohu na trhu práce, uh, že se bez nich prostě hospodářství může obejít a že jsou to uh, pracující druhé kategorie. Takovýmto stereotypům říkáme ne a tvrdíme, že prostě už tady nemají co dělat. A teď k tomu odměňování. Je naprosto nevyhnutelné, aby mateřská byla plně hrazena a to eh, je samozřejmě spojeno s těmi eh, možnostmi eh, podporovat podporovat porodnost. Nesmíme se spokojit s jedním dítětem v rodinách. Ono samozřejmě je to otázka také dalších finančních nákladů, které pak rostou. A ještě ta délka tu bych také chtěla zmínit. V současné době, eh, tedy lépe řečeno takhle, už asi 17 let eh, trvá mateřská 14 eh, týdnů. A teď je tady návrh od Evropské komise ve výši 18 týdnů. Studie, které byly vypracovány ohledně finančních dopadů tohoto přechodu z 14 na těch 18 týdnů, Eh, představují tedy zanedbatelné výsledky. Například u, eh, u Spojeného království eh, to představuje zvýšení o 0,02 HDP u Velké Británie žádná celá 0,1 eh, u Dánska, žádná celá 0,3 u Španělska. Takže eh, ten, ty náklady, eh, které vyšly ruce, ruku v ruce se zvýšením ze 14 na 18 týdnů mateřské, jsou opravdu zanedbatelné. A kdyby mateřská byla snížena, tak by bylo docela možné, a také se tak často děje, že by žena se prostě do práce nevrátila byla by, dejme tomu, na nemocenské. Z důvodu tedy nemoci by již do práce nešla, protože by psychologicky na to třeba neměla. Propadla by depresi a td. a td. kdyby zůstala doma. A zaměstnavatel e, by samozřejmě v takovémto případu nemohl anticipovat, zdali se jedná o důvod e, tedy nemoci a e, vůbec by takový zaměstnavatel vlastně nemohl e, si e, svou práci zorganizovat, nemohl by tedy předpokládat, jak se ty věci vyvinou s tou ženou na mateřské. Takže dostávám se k závěru. Pokud chceme upravovat legislativně tuto oblast a vzít přitom v, úda, v úvahu skutečné potřeby společnosti a uvědomit si, že se za těch posledních 20 let Evropa hluboce změnila, tak musíme mít zároveň nějakou vizi budoucnosti a musíme být trošičku ambicioznější. Jde tady o e, vyváženost, rovnováhu v naší společnosti, jde tady o harmonii e, evropské rodiny, jde tady o dobro našich dětí. Musíme mít prostě větší vize a e, stojí za to vydat nějaké finanční prostředky, abychom dospěli k těmto cílům, než abychom pak později museli vydávat možná mnohem víc na lékařskou péči, na nemocnice, na lékaře a tak dále. Takže já bych si přála, aby tento výbor přijal stanovisko, které by bylo hodno Evropského parlamentu, které by bylo hodno evropských občanů, kteří mimochodem hodně očekávají od svých poslanců a poslankyň v Evropském parlamentu. Oni si přejí, abychom měli nějakou vizi budoucnosti. Oni si přejí, abychom se trochu více starali o jejich současné problémy. Oni jsou už teď velmi zásadní. Budou ještě další v budoucnosti a budou vážné. Děkuji, dám teď slovo naší zpravodajce. Uvědomuji si, že celá řada těch příspěvků, které tady zazněly, se eh, vlastně tak trochu E, staly pokračováním obecné rozpravy, tak jak to tady řekl pan Elmer. Já e, dávám plnou důvěru paní zpravodajce, e, aby prostě zohlednila stanoviska jednotlivých frakcí. Já tady konstatuji dvě, tři věci v této rozpravě. Jak paní Estrela jménem výboru pro otázky žen a tak další řekli, že je to demografický problém, který hodně Eh, vlastně ovlivňuje způsob, jakým řešíme tuto problematiku. Eh, nemůžeme prostě jenom plakat na to rozlitým mlékem, eh, musíme si uvědomit, co představuje mateřství v realitě světa práce. Je to svým způsobem příznačné téma. Eh, předchozí parlament ho neprohlasoval a také eh, při definici sociálních práv se vlastně objevuje určitý počet stále stejných argumentů, které tak trochu ukazují eh, tu omezenost některých přístupů. Někteří říkají, u nás doma to pr- naše právo je v pořádku, takže nějaké evropské právo v této věci mě absolutně nezajímá. Pokud chceme chceme skutečnou harmonizaci vnitřního trhu, pokud chceme opravdu podpořit stanovisko, které myslím, že Evropský parlament eh, tady podporuje a které bylo eh, vlastně svěřeno Montimu, tak tohle to není argument, který bychom mohli přijmout. Evropa musí být užitečná, zlepšit situaci i v těch státech, kde, dejme tomu, ten národní systém podle některých je exemplární. A já jenom doufám, že v, této, v tomto duchu se tady objeví většinové kompromisy v našem výboru. A ještě poslední poznámka. Co se týče otcovské dovolené, já jsem dobře pochopila všechny právní argumenty, které jdou cestou toho, aby se tato otázka řešila odděleně. Pokud chceme být koherentní, tak tady je také určitý politický eh, přístup, eh, který spočívá v tom, abychom se s těmito dvěma otázkami utkali, eh, postavili se k ním čele problém. Uvidíme, já eh, osobně eh, chci říct, že jsem spíš pro ten soudržný přístup. Mateřství vnímám jako otázku společnosti, jako určitou výzvu, kterou musí Evropská unie řešit globálně a ne zabývat se mateřstvím pouze jako nějakou specifickou otázkou eh, kojící ženy a tak dále. Já to vidím v širších souvislostech a chtěla jsem to tady v této fázi naší diskuze připomenout, protože uzavřeme s konečným příspěvkem naší eh, zpravodajky a zítra budeme tedy mít před sebou těch 90 pozměňovacích eh, návrhů a doufejme, že díky vaší práci budeme hlasovat o menším počtu kompromisu a že to bude syntetičtější. Paní zpravodajka má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za to sdělení, které jste eh, předala. Chtěla bych také poděkovat kolegům bez ohledu na politické skupiny, ke kterým patří. Děkuji jim za jejich spolupráci, které jsem využila a doufám, že i v budoucnosti tomu tak bude. Co se týče těchto důležitých problémů, které souvisejí se sociálně-ekonomickým vývojem Evropské unie. Jehož dopad pociťujeme přímo v každodenním životě, ať jsme ženami nebo muži, anebo ať se jedná o naše děti. Co se týče jednotlivých eh, kompromisů a předání jednotlivých návrhů ze strany politických frakcí, chtěla bych se omluvit pokud eh, jsme kompromisní návrhy ještě nepředali a nedorazili všem politickým skupinám. Je možné, že tady je určité spoždění z technických důvodů. Jakmile tyto probíhající diskuze budou ukončeny, kompromisy budou předány všem politickým skupinám. Dnes odpoledne zpřesníme všechny kompromisní návrhy z naší strany. Z hlediska kompetence tohoto výboru je důležité klást důraz na podmínky, které souvisejí se zdravím a s bezpečností na pracovištích, které souvisejí se zdravím pracovnic ať už jsou těhotné nebo se nacházejí krátce po porodu. Mám na mysli tedy mateřství. Mluvím také o proplácení celé mzdy, celého platu. Chtěla bych v této souvislosti vyzvat kolegy, aby se zamysleli nad tím, zda ony dva nebo čtyři týdny, které jsou požadovány jako povinná lhůta před porodem, zda by u této lhuty jsme nemohli mít odlišný přístup, protože žena by si měla sama vybrat. Sama by si měla vybrat, zda chce tuto povinnou lhůtu eh, čerpat. Eh, chtěla bych vás vyzvat k tomu, abyste se nad eh, tímto problémem ještě jednou zamysleli. Jedná se tedy o období před porodem. Z mého hlediska a také z hlediska politické frakce a stejně tak, jak to uvedla již paní předsedkyně a moje kolegyně Edit, je důležité zareagovat na výzvy, kterým čelíme. To znamená, musíme reagovat na demografickou situaci v Evropské unii a musíme vnímat mateřství jako e, fenomén společnosti, jako otázku celé společnosti. V tomto stanovisku bychom měli mít e, onu velmi důležitou myšlenku skloubení profesního života s rodinným životem a měli bychom klást také důraz na e, záležitost otcovské rodičovské dovolené. Děkuji vám ještě jednou a doufám, že zítra v rámci výboru pro zaměstnanost, který spolupracuje úzce s výborem pro ženy. Doufám, že zítra se nám podaří odsouhlasit stanovisko, které bude pokrývat potřeby, které má evropská společnost. Děkuji mnohokrát. Takže budeme hlasovat o této zprávě zítra. A výbor pro otázky žen, kdy bude hlasovat výbor pro otázky žen, ptá se paní předsedkyně. Tento výbor bude hlasovat 23. února. A vzhledem k tomu, že máme přidruženou spolupráci, také výbor žen by neměl vlastně hlasovat o těch otázkách, o kterých budeme hlasovat my. Ale pokud by tedy toto pravidlo nebylo respektováno, tak členové výboru by měli být ochotni na plenárním zasedání předložit tedy pozměňovací návrhy, které byly většinově přijaty výborem, tak jak je to stanoveno v novém jednacím řádu. Takže se dostáváme nyní k pátému bodu našeho pořadu jednání. Pátý bod je dosti stěžejní z hlediska uspořádání jednání našeho výboru. Chtěla bych pouze připomenout, v jakém rámci organizujeme toto setkání. A chtěla bych také specifikovat ducha tohoto setkání. Na rozdíl od programu, který byl rozdán, bod 6 našeho programu by tady neměl být. Jedná se v principu o příspěvek výboru zaměstnanost. Jde o to, že mm, ve formě dopisu, který bude vypracován eh, ve spolupráci s panem Čabaroji, tento dopis tedy se bude zabývat strategií EU 2020. Ale eh, mezi tím se věci poněkud vyjasnily. Eh, pan předseda Evropské rady, Van Rompuy, uvedl, že jarní Evropská rada bude definovat hlavní směry a konkrétní systém bude přijat v červnu. To znamená, že výbor bude mít možnost se vyjádřit eh, k podstatě této záležitosti, až se bude přijímat eh, toto rozhodnutí o hlavních směrech. Jsme naprosto na začátku legislativního období. Evropská komise ještě není plně ustavena. Takže e, můžeme vycházet z toho, že se jedná o samý začátek tohoto legislativního období a tudíž e, z hlediska tohoto harmonogramu je zcela oprávněné si vyslechnout sociální partnery, společně s nimi si ověřit očekávání, jaké mají z hlediska tohoto legislativního období a využít tohoto okamžiku pro první výměnu názorů s těmito sociálními partnery z hlediska páteře Evropské unie v následujících deseti letech v podobě strategie 2020. Děkuji těmto partnerům, že jsou mezi námi a musíme samozřejmě respektovat struktury a obvyklé přístupy, takže rozdělíme naše setkání na dvě části. Nejdříve si vyslechneme sociální partnery v pravém slova smyslu a v té druhé části poskytneme zástupcům sociální platformy, aby se ujali slova. Budou to představitelé, kteří eh, zde budou hovořit ústy jednotlivých eh, nevládních organizací a budou se vyjadřovat k této tematice. Začneme první části a budeme tedy otevírat zde dialog se sociálními partnery. Nejdříve předám slovo panu Johnu Monksovi, který je generálním tajemníkem Evropské konfederace odborových svazů. A prosím ho, aby nepřekročil 8 minut ve své prezentaci. Velice děkuji, paní Prvánč. Také děkuji výboru za tuto příležitost zde vystoupit. Jménem nás všech, jménem sociálního dialogu, jménem ECOSu můžeme zde vyjádřit naše názory. Nejprve chci říci, určitě jménem ECOSu, doufám, že, nebo myslím, že všichni sdílí stejný názor, že se trošku příliš pospíchá s něčím, co je tak příliš důležité a přitom je to program na celých příštích deset let. Zatím se nám podařilo pouze připravit si určitý počáteční názor, nový názor na zprávu 2020, kterou současná komise předložila. Dovolte mi několik stručných komentářů. Také jste mi tedy udělila ten čas, takže já se budu snažit ho držet. Za prvé, co se týče Lisabonské strategie. Otázka je, zda Lisabonská strategie uspěla. Myslím, že mnoho lidí řekne, že určitě to je velký úspěch nebo povážlivý úspěch, ale mm, my jsme spíše skeptičtější jsme, snažili jsme se, aby to všechno šlo dobře, také jsme se účastnili různých konzultací, aby tam došlo k úspěchu, ale myslím si, že celkově nelze říci, že Lisabonská strategie splnila své konkrétní své hlavní cíle. Chtěla přece učinit z Evropy nejkonkurenceschopnější ekonomiku světa. Domnívám se, že důvody, proč se to nepovedlo, jsou dost očividné. Za prvé, svět se velice rychle vyvíjí a snažíme se stále dohnat eh, standardy, eh, zejména tedy eh, Severní Ameriky. Ale to nedělá pouze, nebo nesmíme přemýšlet pouze o tom, co se děje v Evropě, ale musíme brát také v úvahu, co se děje všude okolo ve světě. Za druhé, co se týče Lisabonské strategie, tak eh, minimálně posledních pět let jsme skutečně byli skeptičtí, protože komise, respektive rada rozhodly, že konkurenceschopnost je hlavním pilířem a zatímco tedy sociální a environmentální otázky byly trošku posunuty stranou. Nyní vidíme, že sociální otázky se trošku vracejí, i když vidíme, že nyní má stále přednost spíše eh, ta ochrana životního prostředí. Podle mého názoru tedy to nebylo příliš úspěšné. Hlavní prvky, eh, jaké dosahují, eh, nebo které mohou říci, že došlo k úspěchu, zda ty trhy se zlepšily, je otázkou, zda je to tak, protože je dost těžké porovnat jednotlivé státy. Nevíme, zda také mm, ten úspěch nebyl zapříčen jinými faktory. A pokud se chceme zamyslet nad budoucí strategií, tak si můžeme napsat určitý seznam přání a můžeme to pak nechat na jednotlivých členských státech, ale je těžko eh, chtít, aby ty, ta přání splnili a nedat jim k tomu žádné nástroje. Takže nevím, zda tato strategie je dostatečná, ale to samozřejmě také záleží na vztahu mezi Evropou a členskými státy. Za druhé chci říci, že nyní se velice těším na následujících deset let. A co se týče příštích pěti let, tak zřejmě budeme věnovat pozornost zejména hospodářské obnově a jsou zde, budou probíhat různé takové drobné šarvátky ohledně obnovy, zejména kdy ukončit stimulační opatření, eh, jak to bude s tou strategií exitu, zda bude také zvláštní strategie vstupu, eh, aby tedy lidé, kteří kvůli krizi přišli o práci, se mohli vrátit na pracovní trhy. Myslím, že Evropská unie bude mít mnoho práce a měla by okamžitě začít pracovat, aby se nestalo to, že to bude vypadat, že Evropa se příliš eh, snaží přemýšlet o tom, co bude za deset let, když by měla řešit problémy teď teď je velká nezaměstnanost. Takže možná bychom se spíše měli snažit přesvědčit, že máme plány, které budou řešit ty stávající problémy, kterým čelíme. Za druhé, co se týče těch budoucích deseti let, tak e, se velice zajímáme o to, co řekl předseda Barroso. Hovořil o tom, že je důležité klást důraz na sociální rozměr Evropy té zprávě jsme nenašli nic podrobnějšího. A myslíme si, že to je určitá slabina, protože eh, ten, ten pojem sociální Evropa nebo sociální prostor, sociální rozměr je velice takový vágní pojem a každý si pod, tom, pod tím může představit, co chce. Dnes však eh, vzhledem ke krizi eh, hodně lidí se domnívá, že určité ty sociální výdobytky a sociální zabezpečení je minulostí, ale e, je nutné zajistit, aby došlo opět ke stabilitě a také se snažit snížit e, ty negativní dopady, zejména snížit nezaměstnanost. V mnoha zemích e, je nezaměstnanost velice vysoká. Myslím tedy, že sociální rozměr je Eh, dobrým plánem, ale je to dost obtížné v době, kdy je hospodářská krize a kdy má trh problémy. Co se týče sociální Evropy, tak ještě mi dovolte další komentář. Myslím, že velice brzy se začneme hádat o tom, kdo vlastně a jak budeme platit dluhy, kterými jsme eh, teď, které jsme teď eh, si vzali, abychom vyřešili eh, krizi. Zda se třeba budou zvyšovat daně, jaké daně, na koho dopadne to daňové přemeno. A to budou velice těžké debaty, které budou probíhat zejména v těch, na té národní úrovni, ale možná v určitém Eh, do určité míry i na úrovni Evropské unie. A my bychom v té chvíli měli chránit eh, své sociální systémy, měli bychom chránit systémy dávek nezaměstnanosti, mm, podporu vzdělávání, protože toto jsou, a také bychom měli hájit všechny služby, které jsou pro blaho eh, zranitelných skupin obyvatelstva. Také bychom se měli snažit přispět k určitým dohodám, které se stanou prioritou během následujících let ať už hovoříme pouze o několika příštích letech, ale určitě možná to nebude celých těch deset let, ale minimálně několik příštích let. Co se týče pracovního trhu, tak eh, určitě je nutné vyrovnat se nebo vyřešit téma nejistých, nejistých pracovních míst. Také je zde otázka odměňování manažerů, které se vyšplhaly k obrovským částkám, zatímco průměrné mzdy v jednotlivých zemích jsou mnohem nižší. A také e, jsou e, zde e, otázky, které se týkají cen mm, majetku nebo nemovitostí. Myslím, že se nyní ta situace, během této situace bude docházet k mnohem větším eh, nerovnostem sociálním, než jsme kdy zažili. A ještě co se týče sociálního dialogu, tak je důležité tento dialog dále udržovat, spolupracovat se sociálními partnery a také povzbuzovat všechny zúčastněné strany, aby řešily tyto problémy. Zejména musíme řešit následky krize, což je zejména nezaměstnanost, také je důležité řešit eh, kvalitu života. A ještě jedna věc, které bychom se měli v následujících deseti letech věnovat. Není to pouze změna finančního nařízení nebo finanční právní předpisy, ale také bychom se měli věnovat otázce zprávy a řízení obchodních společností. Kdo je vlastně řídí, kdo tam má své zájmy, jsou to akcionáři nebo ještě někdo další jak je to eh, také s kapitálem. Eh, velice často zde ještě stále panuje atmosféra různých spekulativních aktivit, eh, které také měly svůj podíl na finanční krizi. Myslím, že došlo k velkým problémům, zejména právě co se týče finančních služeb. A přitom velice často stále ještě finanční služby potřebují nebo si tedy využívají Eh, podporu nebo pomoc od daňových poplatníků. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak eh, tedy eh, se zabývat také otázkou zprávy a řízení společnosti. Obchodní společnosti často pracují na stejném způsobu jako banky a měli bychom tedy řešit to, aby už nedocházelo k podobným krizím. Firmy také musí řešit další problémy, aby podpořili svou konkurenceschopnost. Takže pokud chceme eh, chytrý růst, eh, tak si myslím, že tohle jsou důležité věci. Paní předsedkyně, eh, to je asi zatím úvodem z mé strany všechno a velmi rád odpovím na případné dotazy. Děkuji vám a děkuji, že jste také respektoval tu drastickou vyměřenou lhůtu a pan Ralf eh, Reš jménem CEP eh, by teď eh, také si vzal slovo a má rovněž 8 minut. Děkuji vám drahá paní předsedkyně, vážené poslankyně, poslanci, vážení hosté. Eh, je to poprvé, co zde vystupuji, takže mě odpuste, jestli budu možná trošičku nervózní, budu možná hovořit trochu překotně, ale on mě kolega snad zarazí. Nejprve dovolte, abych poděkoval za pozvání, za možnost eh, si s vámi vyměnit názory na strategii 2020 Eh, musím říct, že eh, my eh, to vítáme jako sociální partneři zastupující zaměstnavatele a doufáme, že také přispějeme k tomuto užitečnému partnerství. Chtěl bych se soustředit na některé velké výzvy, které před Evropou stojí. Nejprve je třeba, abychom tady vytvořili opravdu rozumnou, zdravou a realistickou strategii na budoucí roky. Potřebujeme, aby ta strategie byla správně nastavena a proto vítáme také úsilí Evropské komise začlenit do tohoto procesu další sociální partnery. Čas nás tlačí a my jenom věříme, že toto bude skutečná příležitost to na cílení zvládnout a chceme, aby Evropský parlament opravdu hrál proaktivní roli a tlačil na Evropskou komisi v tom smyslu, aby šla správnou cestou. Naše organizace obecně e, podporuje to zaměření, e, které je v dokumentu zvoleno. Nicméně jsme tady tady eh, ho, zmiňovali obavu ohledně roli veřejného sektoru a jsem rád, že jste to také již zmínila. Eh, role tohoto veřejného sektoru v konzultačním dokumentu úplně chybí eh, a tento veřejný sektor, jak co do ekonomického významu, tak zaměstnanosti je obrovsky důležitý, je stabilizujícím prvkem, který udržuje zaměstnanost v době krize a také se snaží zmírnit další negativní dopady krize. Na rozdíl od dalšího sektoru, eh, veřejné, veřejný sektor nedostal žádné eh, stimulující eh, opatření a je přitom obrovsky důležitou částí evropského sociálního modelu, přesně toho, co nám celý ostatní svět závidí. Veřejní zaměstnanci jsou a budou i do budoucna takovou hnací silou rozvoje a sociální soudržnosti oblasti. A e, tady, ať už e, nehledíme na e, rychlý výstup z krize, bude před náma obrovská, obrovské množství výzev od demografických změn přes inovace až ke klimatickým změnám. A to znamená, že naše otázky růstu a priority v oblasti zaměstnanosti musí být pevně, pevně spjaty. Podobně tak musí být k tomu pevně přidružena otázka výzkumu, vědy, Inovací, eh, globální konkurenceschopnost a schopnost eh, opravdu plně využít potenciálu nízkouhlíkových technologií budou i nadále v centru eh, Evropské unijní strategie. A do budoucna eh, budeme mít úspěch pouze tehdy, když eh, bude pevně veden dialog se zaměstnavateli a eh, dalšími sociálními partnery a když se bude dále více sledovat otázka vzdělanosti a odborné přípravy. Veřejný sektor nemůže nést celou tíži všech negativních jevů. Eh, stručně řečeno, je třeba tady hrát eh, víc eh, tím směrem, aby se vytvořilo prostředí, které by bylo příznivé růstu, příznivé růstu veřejného sektoru a které by tedy nastartovalo nízkouhlíkovou vzdělanostní ekonomiku. Evropský parlament, Evropská unie musí brát, brát víc a vážněji roli sociálních partnerů. CEP je připraveno víc eh, se podílet na realizaci Lisabonské strategii a na strategii 2020. A teď, eh, když se obracím k dalším sociálním partnerům a jejich roli, Eh, tak je třeba, aby tady eh, vznikl udržitelnější eh, a inkluzivnější typ společnosti a pracovní program na další období právě jde cestou této priority. Máme tady určitý rámcový typ dohody o inkluzivních trzích, což je výsledkem snah sociálních partnerů dosáhnout sociálního začlenění. A vždy si uvědomujeme, že je lepší, aby eh, se všichni, kteří jsou v pracovním věku, eh, mohli těšit všem právům eh, co chceme dosáhnout. Zahájili jsme projekt o sociálním a ekonomickém dopadu klimatických změn a to také povede k určitým konkrétním krokům, abychom identifikovali potřeby co do dovedností a znalostí do budoucna. Právě jsme zahájili také projekt pro hodnocení role sociálních partnerů e, v oblasti spotřební daně a také budeme e, hodně Eh, sledovat otázku restrukturalizace a přizpůsobení se změnám. A teď dovolte jedno velice citlivé téma eh, směrnice o pracovní době. Tady bych chtěl říct, že eh, vysoce kvalitní veřejné služby jsou prostě od rozhodnutí Sima Diego ohroženy už několikrát jsme Evropskou komisi žádali, aby přišla s novým řešením aby se prostě tady učinil jasný odkaz na eh, tu aktivní eh, dobu a eh, dobu typu on-call, to znamená čekací a jde třeba zajistit efektivní poskytování klíčových služeb a my chceme říct, že příslušný nový kandidát na komisaře se při slyšení vyjádřil také tímto způsobem. Jsme připraveni se sociálními partnery se zhostit své odpovědnosti, abychom našli určité řešení při vyjednávání napříč jednotlivými sektory a nebo v rámci našeho sektoru s našimi členy. A teď už plně poslední téma. Naše téma, naše, eh, náš cíl je také otázka modernizace, eh, která musí ovšem jít správným směrem. Vítáme skutečnost, že výbor pro zaměstnanost eh, je připraven jít dál cestou zprávy Haze Ferrora, tak jak to podpořil i předseda Barroso a my doufáme, že do budoucna se snahy posílí směrem k modernizaci služeb sociálním zájmu, protože tady budou strukturální změny v našich společnostech všude v Evropě, to jistě nemusím opakovat. Je tady čím dál tím více omezení co do veřejného financování. Je tady otázka nutného vstupu soukromých eh, investorů a eh, veřejné služby služby musí fungovat efektivněji, účinněji, mají obrovský dopad na HDP a Znalosti a příprava pracovníků v tomto sektoru se musí také posunout nahoru. V tomto směru jsme připraveni poskytnout naše know-how, nejlepší postupy a s těmito slovy bych rád ukončil své expoze a děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní za Evropské združení malých a středních podniků. Bude hovořit pan Andrea Benasi, který je generálním tajemníkem tohoto združení. Máte 8 minut. Well, yeah. Mr. Chairperson, uh, MEPs, ladies and gentlemen, thank you very Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji, že jste nás přizvali na tuto debatu o tak eh, významném tématu. Na začátku mi dovolte uvést tři čísla. 99, 66. Abych, eh, do, eh, abych řekl, že malé a, eh, malé a střední podniky jsou důležité, protože jsou 99 malých členských podniků, mají tedy celkem 66 všech zaměstnanců. Takže je to velice důležité pro Evropu dneska i zítřka. Také je důležité tedy respektovat všechny potřeby malých a středních podniků, zejména co se týče politiky zaměstnanosti, politiky sociálních a je nutné eh, tedy podporovat principy. Nyní je, stojíme na křižovatce, snažíme se vymyslet, jak se dostat z krize, snažíme se také připravit nové politiky, pro eh, budoucnost Evropské unie, zejména strategie 2020, je velice důležité, abychom dobře analyzovali situaci a abychom také identifikovali všechny příležitosti. Souhlasíme s analýzou, kterou, probě, kterou udělala komise. Také jsme se zúčastnili konzultač, konzultace. Víme o tom, že, jsou, eh, že je problém s rozpočtem, že je rozpočet napjatý, ale je nutné, aby veřejnost eh, uznala chyby, které byly učiněny v minulosti. Myslím si, že ten dokument mohl být lepší, ale doufáme tedy, že to bude dobré a samozřejmě přejeme komise hodně úspěchu. Dovolte mi ještě vyjádřit se ke třem hlavním impulsům, které se soustředí na tři hlavní eh, obory. Za prvé se to týká partnerství, za druhé větší role také Evropského parlamentu a také větší podpora partnerství soukromého a veřejného sektoru. Také jsme zde četli o mnoha důležitých eh, návrzích. Já se snažím mluvit eh, rychle, ale mám málo času a mám velký, ehm, eh, velký dlouhý text. Chceme, aby se instituce více soustředily na malé a střední podniky a na občany, Eh, například tím, aby bylo vytvořeno prostředí, které bude dobré pro malé a střední podniky, aby se také podpořilo vznik nových pracovních míst. Také bychom eh, se měli soustředit na podniky, které eh, se soustředí na špičkové technologie, na high-tech. Musíme také posílit důvěru v trhy a to tím, že tedy trhy budou lépe fungovat a že také budou lépe regulovány. Veřejný sektor by měl být další prioritou malé a střední podniky často eh, také eh, souvisejí s dobrou eh, strukturou veřejných služeb a také s dobrými infrastrukturami. Také je důležitá vysoká zamě- nebo plná zaměstnanost a sociální sféra. Ukazuje se, že malé a, malé a střední podniky jsou dobrými stabilizátory, protože uchovávají pracovní místa a také poskytují vzdělávání svým pracovníkům. Co se týče nových pracovních míst, tak eh, tím jejich nabídkou přispívají k eh, společenské kohezi. Evropská unie by se měla soustředit na reformu struktur. A také mi ještě dovolte další komentář. Myslím, že pokud chceme vyřešit ty krátkodobé i dlouhodobé výzvy, tak je nutné dobře uvést do praxe princip flexikurity. Pokud také chceme, eh, aby zde fungovala sociální inkluze, tak se Evropská unie musí pohnout směrem k inkluzivnímu trhu práce a začlenit všechny osoby, které by byly vždy na okraji toho pracovního trhu. Evropská unie se nyní snaží eh, vypracovat nový rámec. Také je nutné zaměřit se na pracovní sílu, e, zejména třeba na mladé lidi, kteří mají problémy s přechodem ze vzdělávacího systému do, na trh práce a mají problémy s tím vůbec vstoupit na trh práce. A také je důležité zachovat udržitelnost pracovních míst a pracovního systému. Je dobré přemýšlet o různých pobídkách, jak e, posílit trh a měla by se platit ta zásada make work pay, aby se tedy vyplatilo být zaměstnaný, aby se vyplatilo pracovat. Myslím, že je důležité podporovat malé a střední podniky, protože to je také důležité pro veřejné finance. Mělo by se více investovat do vzdělávání, měly by se modernizovat systémy vzdělávání a dalšího eh, učení, protože potřebujeme lidi, kteří budou mít eh, nové dobré eh, dovednosti. Také je důležité podporovat myšlenku celoživotního vzdělávání, je nutné dokázat se adaptovat na změnu a také klást důraz na to, aby lidé mohli, aby byli flexibilní na trhu také je důležité ještě klást důraz na různé zranitelné skupiny, například na ženy, které pracují, nebo na migranty. Zde vidíme strategii 2020, která mimochodem také přináší e, novou strategii mikroúvěrů. Myslíme si však, že by se neměla zavádět překotně, je důležité nejprve to dobře rozmyslet a připravit určitou přípravnou fázi. A nakonec ještě, ano, paní předsedkyně přerušuje. Ještě jsem hovořil, ano, eh, hovořil jsem o mikro, mikroúvěrech, říká pan řečník. A říkal jsem, že možná eh, jsme příliš naivní, když je chceme rychle zavádět. Dovníval jsem se, že to slovo naiv máte i ve francouzštině. Eh, co se můžeme naučit z Lisabonské strategie? Je důležité zlepšit zprávu, je, lepší, je také důležité více si ujasnit priority, a doufejme, že Evropský parlament bude lépe spolupracovat také s národní úrovní a s místní úrovní. Je také dobré, aby byly stanoveny hlavní směry zaměstnanosti, které také, eh, které také zamezí tomu, aby si každý vybral jen takové úkoly, které nejsou tak těžké splnit. Je důležité se soustředit na všechny. A nakonec doufám, že e, budeme celkově všichni spolupracovat, abychom všechny problémy vyřešili, stejně tak, jako jsme dělali už v minulosti prostřednictvím různých iniciativ, které se týkaly pracovního trhu a sociálních výzev. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát. A teď se dostáváme k poslednímu vystoupení první části diskuze za Business Europe. Pan Debik zde nemohl být. Takže jsme rádi, že můžeme přivítat eh, zástupce pro sociální záležitosti, pana Honesta. Má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, i já vítám tuto příležitost se obrátit k výboru pro zaměstnanost Evropského parlamentu. Evropské hodnoty eh, jsou významné a my si velmi vážíme možnosti eh, projednávat i tyto věci s vaším výborem a Evropským parlamentem a eh, především ve eh, situaci, kdy Evropa se nachází na určité křižovatce, jak vyplývá z jejího vnitřního a vnějšího vývoje. Evropská unie se změnila do té míry, jak se obrovsky změnil okolní svět. Podnikání se mění a mění se i možnosti, jak dělat věci lépe a dále. Já se pokusím předložit vytvořit eh, představu o tom, jak eh, podniky v Evropské unii mohou lépe sloužit evropským občanům. Eh, protože eh, tady je určitá eh, zásadní role globalizace, technologické a klimatické změny, nové hospodářské velmoci a ekonomická krize přispěly všechny k rychle se měnící situaci ve světě. Evropská unie, Evropa jako celek musí generovat růst. Naším cílem je zajistit prosperitu pro podniky a občany. A my jsme také v tomto směru vytvořili systémy, které zajišťují solidaritu a touto společnou vizi chceme i nadále prohlubovat, ale ona je opravdu podle našeho názoru ohrožena. E, udržitelnost e, sociálního státu je v Evropě ohrožena e, z 1% na 2% stoupá, tedy stoupají náklady a e, je třeba také zvýšit e, množství politik, které by zvýšily konkurenceschopnost evropské e, podnikatelské sítě. Inovace, změny, lidský kapitál Evropy by měl být optimalizován. Je třeba více investovat proto, aby podniky měly dostupné znalosti, které potřebují proto, aby se dostali na nové trhy ty, eh, to, co v tomto směru eh, představuje návrh Evropské komise, je eh, jasná přidaná hodnota. Je třeba tady mít ambiciozní opatření, aby došlo k správnému přechodu směrem k té moderní ekonomice, aby byl zajištěno celoživotní vzdělávání a lépe se bojovalo proti předčasným odchodům ze škol. Je také zapotřebí zajistit těsnější spolupráci mezi výborem pro zaměstnanost a výborem pro kulturu a vzdělání v Evropském parlamentu. To je nutné. Kromě toho důsledky stárnoucího eh, obyvatelstva bude ještě třeba více vzít eh, na eh, vědomí. 40 milionů lidí odejde v následujících pěti letech do důchodu a těch 40 milionů bude muset být někým nahrazeno. To bude vyžadovat politickou odvahu i z vaší strany. Eh, velice delikátní reformy eh, budou zapotřebí pro prodloužení aktivního pracovního života, pro aktivování potenciálních eh, hledačů zaměstnání. Evropa má před sebou společné výzvy. Business Europe se domnívá, že potřebujeme skutečně ambiciozní strategie v tomto směru a vaše aktivity podle našeho názoru by se měly soustředit na následující body, když už teda vytváříme strategii pro 2020 let. Jaké by měly být priority pro hospodářský e, úspěch a konvergenci? No to je přesně to, co e, vlastně činí integrace vnitřního trhu a příkladem pozitivní role je vlastně skutečnost, že státy Unie ze střední a východní Evropy po přistoupení rychle začaly dotahovat ostatní e, dřívější členské země a strategie 2020 bude úspěšná, pokud členské státy budou pozbuzovány v tom, aby přijali optimální eh, opatření pro, maxima, pro maximalizaci růstu a vytváření pracovních příležitostí. Je třeba eh, zblízka monitorovat národní politiky a koordinovat eh, vzájemné uznávání vzdělání. Eh, eh, členské státy eh, musí aplikovat principy flexicurity, poskytovat ty lidi, kteří pos, představují znalosti, které podniky potřebují a tyto lidé pak budou mít příležitost zůstat na trhu práce. Je třeba aktivně podporovat aktivní hledání zaměstnání, je třeba modernizovat systémy sociální ochrany, abychom také tvořili mobilitu a přitáhli více lidí na trh práce. Sociální aký Evropské unie představuje eh, dohromady nějakých 70 směrnic v současné době. To je určitý eh, rámec, koncepční rámec, který jde tedy eh, cestou realizace cílů smlouvy a zároveň vlastně E, zamezuje e, nějaké nesprávné konkurenci na vnitřním trhu. Nepotřebujeme další zákony, je třeba lépe e, implementovat stávající právní normy, které Unie má k dispozici. Rovněž potřebujeme zajistit, aby stávající rámce, koncepční rámce eh, eh, Evropské unie eh, reflektovaly změny, ke kterým došlo v posledních pěti, deseti, patnácti letech a v tomto směru má unie důležitou roli. Co přesně se musí učinit? Je to nejprve otázka vlastně revize směrnice o pracovní době, která představuje unikátní příležitost pro širší diskuzi o otázce pracovní doby. Směrnice 1993 nejde ruku v ruce se stávající evropskou realitou. Nedostatečně odráží změny, ke kterým došlo v oblasti organizace práce a ve vnitřním chodu podniků. Nemožnost se shodnout na revidované směrnici v loňském roce dobře ukazuje, že se prostě musíme vymanit z tohoto přístupu a jít jinou cestou. E, otázka vysílání pracovníků eh, je zase eh, otázkou, která eh, si vyžaduje větší spolupráci napříč unijními státy a lepší koordinaci. Je třeba tady věci zlepšit, ale nemusíme hned směrnici revidovat. Sociální partneři, tak jak už to tady zaznělo, jsou dobře, mají dobré předpoklady pro to, aby hledali řešení a nacházeli je. A my prostě Nemůžeme pořád jen čekat, že Evropský parlament přijde s řešením. Revidovali jsme eh, také rámcovou dohodu o rodičovské dovolené počát, eh, koncem loňského roku. Přišli jsme s naší stanoviskem ohledně nového znění směrnice a v roce 2007 jsme také přišli se společnou analýzou eh, trhu práce. Teď začíná diskuze tak, aby eh, se eh, přišlo se společným doporučením ohledně strategie 2020 my jsme postoupili v našich eh, společných diskuzích ohledně rozhodnutí Evropského soudu a budeme v situaci, kdy v následujících několika měsících budeme moci předložit zprávu. Evropští sociální partneři dokončili vyjednávání o inkluzivních trzích práce, eh, které eh, tedy budou předmětem dokumentu přijatým eh, jejich členy v březnu letošního roku. Já jsem se tady pokusil ukázat, jaká máme očekávání v následujících pěti či deseti letech. Nicméně neskončím, aniž bych se nezmínil o těch eh, stávajících iminentních hrozbách vyvolaných krizí. Pomaličku se Unie dostává z této krize, ale to nic nemění na tom, že situace na trhu práce se v nejbližší době patrně nezlepší. Některé země, jako Německo například, byly schopny omezit dopady na zaměstnanost. Jiné, jako Španělsko, byly zasaženy výrazněji. Nicméně skutečnost, že eh, podniky bojují o přežití, eh, je tady společným eh, jmenovatelem ve všech zemích a e, jsou tedy omezené zdroje e, k financování, zvyšování nákladů. Takže určitá umírněnost a rozumné e, mzdové požadavky jsou zapotřebí, aby bylo podpořeno vytváření dalších pracovních příležitostí. Děkuji mnohokrát, děkuji našim čtyřem hostům za zahájení této diskuze. Mám dlouhý seznam, takže uzavírám nyní tento seznam a každý ještě přijmu tři řečníky, ale teď je to skončeno. Máme jich jedenáct. A každý bude mít dvě minuty podle obvyklého pravidla. Pan Sarkas dvě minuty a pak eh, paní Lora. Děkuji, eh, paní mm, předsedkyně, a děkuji našim hostům. všichni začínáme novou období, máme novou smlouvu, máme novou komisi, nový parlament a tak dále. V této nové etapě první věc, kterou musíme učinit, je neopakovat chyby z minulosti. Víte, že z minulého období musíme vyvodit vážné dopady. Musíme samozřejmě si uvědomit, do jaké míry budeme trpět dopady této krize. A samozřejmě to není pouze ekonomická krize, je to krize také hodnot, krize společnosti a dokonce krize občanství a evropského projektu. Nejedná se pouze o ekonomický projekt. A největší chybou minulých let bylo omezovat budování Evropy pouze na ekonomický aspekt. A zapomínali jsme na naše podniky na velkou většinu podniků, které právě představují tu důležitou tkáň, která byla zpřetrhána. Byl tady trh, kde hlavním pravidlem byl maximální zisk, který ničil společnost a v konečném efektu samotné podniky. To je poučení, které bychom měli vyvodit. Přál bych si, abychom zahájili období, kde sociální partneři budou spolupracovat. Nejenom političtí představitelé, ale také vy. Vy, kteří eh, byste měli se zasazovat za Evropu občanů, tak abychom postupovali na stejné cestě směrem k ekonomické rekonverzi. Děkuji mnohokrát. Teď udělám něco, co není příliš interaktivní, ale Nejdříve tedy budou hovořit všichni řečníci a pak teprve budou reagovat naši hosté. Jinak by to nebylo možné. Paní Elizabeth Mora, dvě minuty a pak další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste zorganizovala slyšení našich partnerů ohledně vývoje strategie 2020. Nebudu hovořit o těch mnoha aspektech, které zde uvedl pan Serkas ohledně pojmu krize. Já bych chtěla rychle vystoupit ke čtyřem bodům. První bod je následující. My bychom měli postupovat tak, aby společnost, kterou si přejeme podle Lisabonské strategie, byla skutečně úspěšnou společností. Říká se, že to bude znalostní společnost. A já bych byla raději, kdybychom hovořili o společnosti úspěchu. A úspěch znamená umět inovovat, ale zároveň poskytnout každému to patřičné místo v profesním světě. Jedná se o sociální inkluzi, začlenění na trh práce, začlenění do společnosti. To je podle mého názoru ta takzvaně úspěšná společnost. My se nemůžeme spokojit těmi eh, vymezeními, která se používala až do posud. Druhý bod. Veřejná služba, obecná služba by skutečně měla být pohonem tomto vývoji společnosti, kterou chceme ustavit v Evropě. Třetí bod. Tato společnost úspěchu se nám nepodaří, pokud nezajistíme novou zprávu, která zajistí úspěch Lisabonské strategie. Mnoho řečníků to tady uvedlo jsme často skeptičtí ohledně Lisabonské strategie, ale já se domnívám, že Lisabonská strategie bude fungovat tehdy, pokud budeme schopni mít zprávu ne národní, ale regionální, zprávu na úrovni regionu. Dále to předpokládá také světovou solidaritu. Děkuji mnohokrát. Pan Savžu Karofati a pak pan Tomas Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také našim hostům. Rád bych eh, se seznámil s jejich eh, stanoviskem na celou řadu problémů, které zde uvedli, aniž by dospěly k nějakému konečnému závěru během budoucích let až do období 2020. Ekonomové, kteří se zabývali těmito otázkami, jsou jednotní v tom, že budeme čelit dlouhodobé nezaměstnanosti. To bude hlavní charakteristika trhu práce. Eh, růst bude velice pomalý. Disponibilní zdroje z hlediska veřejných výdajů budou velmi omezené a to po dlouhou dobu. V tomto rámci, který bude velmi úzký, budeme muset řešit otázku zaměstnanosti. Je tedy nevyhnutelné v rámci plánování hovořit o pracovní době a nejenom o flexibilitě. Bez rozdělení existující práce bude velice obtížné, aby v budoucích desetiletích jsme zaznamenali úspěch v oblasti zaměstnanosti těžko ho budeme zvládat i v rámci sociálních partnerů. Pak je tady model solidarity, tak jak byl definován mezi jednotlivými aktéry. I ten by měl být takový, aby se příliš nezatěžovaly veřejné výdaje. Existují také modely, které vyplývají z jednotlivých zpráv odborů. I tam bychom měli na tom zapracovat. Prevence a vyjednávání umožňuje odvrátit konflikty a nastolit důvěru a spolupráci, kterou potřebujeme mnohem více než sociální napětí, které nevždy umíme řešit, protože neexistují odpovídající struktury v některých zemích Evropské unie. Nejdřív Tomas Mann a pak další řečníci. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a díky také našim řečníkům. Já mám tři otázky. Pane Monksi, v našem výboru jsme měli velice dobrou zprávu Oli Kerikson ohledně flexikurity. My jsme se domnívali, že tady je nutné to vyvážit, tedy flexibilitu a bezpečnost na druhé straně. Na základě toho, co jste řekl, eh, tak z toho vyvazujeme, že tady nebyla dostatečná sociální mm, zabezpečenost. Co to znamená? Znamená to, že komise se příliš nezabývala touto záležitostí a trváte na této myšlence? Dále jste poukázal na to, že musíme hovořit o strategii, která by rozjela nový nástup. Pak máme také strategii, která by udržovala e, situaci, která existuje. To znamená, aby zaměstnanci mohli zůstávat ve podnicích. V Německu jsme kladli důraz na takzvané krátce zaměstnávané pracovníky. A myslím si, že jakmile se ekonomika eh, začne rozvíjet, eh, bude tady potíž s kvalifikovanými silami právě z důvodu této krátkodobé práce. Jaké je stanovisko eh, vaší konfigurace? Dále bych se chtěl zeptat dalšího hosta. Jak budete řešit takzvaný černý trh? to je otázka na zástupce malých a středních podniků. Bylo řečeno, že tady žádné metody nejsou. Jaké možnosti máme, abychom eliminovali černý trh? Můžeme zde mít nějaký pozorova- nějaké pozorovatelské metody, které by odstranily tento trh a které by zajistily eh, pracovní příležitosti pracovníků? Pak na pana Ronesta mám otázku. Vy jste se zmínil o digitální společnosti. Víte, že komise k tomu také vydala svoje stanovisko, hovořila se o, práci na dálku a tak dále. Já si myslím, že potřebujeme především týmy, kde bychom mohli spolupracovat, kde bychom mohli společně podporovat kreativitu. Kreativita Eh, nemůže být zajištěna tímto způsobem, kdy člověk se skrývá za, tí, za svým laptopem. My potřebujeme úplně jiný přístup a jiné stanovisko, které bychom měli propracovat tak, jak postupujeme v Evropském parlamentu. Další řečník. Velice děkuji a také děkuji za všechny příspěvky, které jste zazněly. Myslím, že s mnohými z nich můžeme souhlasit, i když tedy eh, zde zazněla i kritika celého toho procesu a myslím, že souhlasíme s tím, že role veřejných služeb je důležitá a tak dále. Také chci navázat na váš dojem, že to, co je nabízeno v té strategii 2020, není v souladu s jinými strategiemi, které Evropská unie také nyní připravuje. A co se týče neúspěchu Lisabonské strategie, tak eh, Lisabonská strategie měla také bojovat třeba s chudobou a v tom, v tom jsme zatím příliš nepostoupili. Také zde máme strategii pro udržitelný rozvoj, hovořili jste, mnozí z vás hovořili také o změně klimatu a také o tom, že se stále rozvíjí ty, roz, roz, rozvírají ty nůžky mezi chudými a bohatými a také o tom, že všechny tyto změny sebou nesou velké náklady. Když zde hovoříme o růstu a zaměstnanosti, tak je jasné, že strategie 2020 hovoří hodně o růstu, aniž by hovořila o tom, co se tím vlastně myslí a jaký to bude mít dopad. Myslíme si, nebo stále se zde žije v domění, že růst automaticky vede k zaměstnanosti, ale zatím uh, už uh, určitou dobu se ukazuje, že to tak nemusí být. Takže buď se budeme eh, soustředit na růst nebo na zvyšující zaměstnanost, Ehm, zajímá mě, jaký podle vás eh, je ten vztah mezi růstem a zaměstnaností. Co se týče ještě strategie 2020, tak eh, hovoříte o tom, kam patří ta strategie, co se týče ostatních výzev, které řeší celý svět. V té strategii se obchod odděluje od eh, sociálních dopadů, od životního prostředí. A je otázka, zda je nějaký prvek, který toto všechno integruje. Děkuji, pan Povragis a pak další řečníci. Eh, paní předsedkyně, ekonomická krize a krize v oblasti zaměstnanosti ukázaly bolestným způsobem, nemožnost a neschopnost realizovat Lisabonskou strategii a proto bychom měli přijmout jiná opatření. Měla by měly by vzniknout jiné sociální iniciativy. Když se podíváme na realitu, vidíme, že nezaměstnanost je velmi vysoká v členských státech a ta se nesníží v následujících dvou letech. Budeme mít obrovské množství nezaměstnaných a nebude tady vlastně dostatečný institucionální rámec, zhorší se pracovní podmínky, mnoho lidí, kteří žijou pod hranicí bídy. A to od, odrazuje eh, občany a také vytváří zklamání z evropského modelu. Je nutné, aby členské státy konaly v tomto smyslu. Členské státy musí podepsat pracovní mezinárodní smlouvy. Máme tady obrovský institucionální deficit. Podstatujeme, že je velmi obtížné najít důstojně práci dále jsou nedostatky ve sociálním zabezpečení a také v pravidlech sociálního zabezpečení. Akce je nezbytná, reformy jsou nutné, ale tyto reformy nemohou být prosazovány ze zhora. Potřebujeme novou smlouvu mezi národními vládami, sociálními partnery, Evropskou unii, Evropou občanů, tak abychom vytvořili nový institucionální rámec, aby všechny tyto zúčastněné strany mohly spolupracovat. Strategie 2020 bude velmi eh, důležitá právě proto, aby se účinně bojovalo proti současné situaci, abychom zvládali budoucí výzvy, využívali co nejlépe otevřenou metodu koordinace a podněcovali občanskou společnost k tomu, že bude klást důraz na sociální dimenzi Evropy, která je ohrožena v důsledku krize. Děkuji. Děkuji, pan Čabaury, a pak e, ještě nějaké další otázky z mé strany. Pan Čabaury. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče toho, co tady bylo řečeno, e, tak e, z toho vyplývá, že celá strategie 2020 má jeden slabý článek a ten spočívá v tom, že tady je velice málo konkrétních prvků. Ta strategie je obecná. Já bych chtěl říct, že mi tam především chybí velmi jedna věc. A to předesílám, že za času Lisabonské strategie jsme eh, velmi mnoho hovořili o určitých prvcích, které z té stávající strategie vypadly, zdá se, a myslím například na sociální soudržnost. Eh, uvnitř společnosti je řada rozdílů. V tomto dokumentu, který teď máme před sebou, jde především Eh, zdá se o vnitřní trh Evropské unie. Eh, zdá se, že tady především jde o to, jak zajistit volný tok eh, zboží, služeb, jak zaručit, aby jednotlivé systémy byly dostatečně transparentní, jak zajistit růst a zaměstnanost. Nevím, jaký je váš postoj, vážení sociální partneři. Každopádně se nám eh, tato strategie jeví jako strategii pro zaměstnanost, s tím souhlasíme a zároveň také souhlasíme s tím, že eh, funkce a role veřejných služeb eh, je eh, něco, co je zcela zásadní. Nová eh, Nový způsob vládnutí je něco, co tady bude zapotřebí. O detailech tedy nic nevím, protože je pravdou, že Evropská unie v tomto směru nemá nějaké konkrétní pravomoce. Eh, nakonec to bude Evropská rada, která bude tou hnací silou změn. A parlament eh, není až tolik dotčen to, že eh, fungujeme od 1. prosince 2009 odlišným způsobem. Děkuji. Já jsem se také zapsala na seznam řečníků a pak bych ještě chtěla dát slovo kolegů. E, já chci říct, že lituji toho, že přestože komise ještě vlastně není pevně formálně ustanovena, tak už tady e, předkládá dokument k diskuzi. Chtěla bych položit našim hostům Eh, konkrétní otázky. Co se domníváte, o, o, co, co si myslíte o otevřené metodě koordinace? Myslíme si já osobně, že se jedná o důvod neúspěchu Lisabonské strategie a ráda bych, abyste každý z vás jmenoval tři kritické body, pokud máme hovořit o vládnutí, tak jak o tom hovořil John Monks, protože to mi připadá zcela zásadní, abychom tady znově nasměrovali eh, Eh, realitu a fungování našich podniků. A v tomto dochu se tedy ptáži, co eh, si myslíte, že tady není vlastně existující statut vzájemných pojišťoven na evropské úrovni, zdá se vám to důležité či nikoliv. A ve stejném duchu, co si myslíte Hodně jste hovořili o výzvě e, veřejných e, služeb, ale nikdo z vás nemluvil o tom, zda je tady zapotřebí rámcové směrnice či nikoliv pro tuto oblast. E, Lisabonská smlouva podle vás toto řeší a nebo Lisabonská smlouva takovouto případnou směrnici činí ještě aktuálnější a užitečnější. Takže takto telegraficky, nevím, jestli budete mít příležitost na všechno odpovědět, ale toto jsou mé hlavní obavy. François Taktex a potom potom Elizabetín. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla zareagovat rychle na návrh komise a položit dvě, tři otázky našim řečníkům. Tři připomínky k textu komise. Za prvé, Není tam analýza strategie eh, Lisabonu z minulosti. Když se navrhuje určitá strategie, která má nahradit tu předchozí, tak to nejmenší je zhodnotit tu předchozí strategii. Stanovily se tam cíle zaměstnanosti žen, starších občanů a také péče o děti. Eh, tyto cíle nebyly vyhodnoceny. Není tam cíl, který by odpovídal závažnosti současné situace z hlediska nezaměstnanosti a vylučování. A není tam ani strategie akcí, které by se měly provádět na komunitární úrovni. Ve chvíli Lisabonské strategie se minimálně ustavila otevřená metoda koordinace. Tady nejsme ani na úrovni této metody koordinace. Hovoří se o interakci a nečiní se rozdíl mezi interakcí na světové a interakcí na komunitární úrovni a na úrovni jednotlivých odvětví. Domnívám se, že je tady skutečný deficit z hlediska ambicí a z hlediska prostředků. Co se týče našich hostů, myslím, že pan Monk zde položil velmi důležitou otázku. Byla bych ráda, kdyby ji specifikoval. Vy jste řekl, nebo ptal se, kdo ponese náklady sociální inkluze. To také není v textu. Jde o to, kde najdeme prostředky a kdo ponese tuto zátěž, která bude souviset s rozdělováním bohatství a s redistribucí tohoto bohatství. Pan Ralf Resch hovořil o plánu obnovy veřejné služby, veřejných služeb. Myslím si, že víceméně jsme všichni pro tyto veřejné služby. Tento plán obnovy mi připadá velice zajímavý a byla bych ráda, kdybyste ho rozvedl. A nakonec otázka na pana Ronesta. Když říkáte, že budeme mít 40 milionů Evropanů, kteří přijdou vlastně o práci. Proč první věc, která v této souvislosti vás napadne, je prodloužit pracovní dobu? Proč nemáte na mysli eh, práci na plný úvazek? Samozřejmě jsou tady určité rezervy zaměstnávání žen, mladých, starších občanů, předtím, než budeme pomýšlet na eh, snižování počtu pracovních míst. Um, I gather from what a uh, lot of you... Myslím, že budu navazovat na to, co jste říkali. Říkali jste o tom, že Lisabonská strategie nebyla příliš úspěšná, ale já si myslím, že se jí podařilo splnit mnoho cílů. Zejména co se týče sociálního začlenění, o kterém jste, jste, jste hovořili. Myslím, že vaše názory jsou velmi zajímavé. Je pro nás důležité, jak, jaký je váš názor na to, jak můžou všichni přispět, jak mohou sociální partneři přispět. Můžete třeba více tlačit na E, na přijetí směrnice e, proti diskriminaci, zda si myslíte, že to je důležité a zda to přispěje k inkluzivnímu trhu práce. Také mnozí z vás e, zmínili provádění směrnice. Co vy jako sociální partneři můžete udělat proto, aby směrnice, které byly schváleny, byly plně zavedeny do praxe? Je nějaká aktivita, kterou vy třeba společně děláte, aby se ta implementace směrnice zlepšila? Pro mě by bylo zajímavé se od vás dozvědět, jaké priority máte vy osobně. A také se chci ještě vyjádřit ke směrnici o pracovní době. Někteří z vás opět zmínili eh, sektorový přístup a také o tom hovořil i navržený komisař. Myslíte si, že pokud se nám třeba podaří, eh, že bychom třeba začali pouze se směrnicí o pracovní době třeba pro zdravotnictví, protože vím, že jeden z vás jste hovořil konkrétně o, tém, o, tom, do, o té době pohotovosti. Takže myslíte si, že pokud by se nám podařilo tedy dohodnout aspoň s jedním sektorem, že by to mělo cenu věnovat se pouze jednom sektoru a nikoli těm ostatním? Děkuji. Paní Figueiredo a pak paní Schroeder. Děkuji, paní předsedkyně. Souhlasím s některými vystoupeními, která tady právě zazněla a která se týkala strategie Evropské unie, která byla předmětem také veřejné konzultace a která vlastně skončila předtím, než eh, nová komise začala fungovat. Bylo to 15. ledna, kdy nová komise ještě vlastně nebyla ustavena takže je to trochu e, nekonzistentní přístup. A dále schází analýza, nedošlo k analýze lizabonské strategie. Absentuje tady tato analýza. Před deseti lety se hovořilo o plné zaměstnanosti. Hovořilo se o tom, že o polovičku se sníží počet lidí, kteří žijou pod e, hranicí bídy. Hovořilo se o 3% růstu HDP. Musíme připomenout poslední data Eurostatu. Máme 17 obyvatelstva, která je kvalifikováno jako chudé v Evropské unii. Přibližně 85 milionů osob žije v situaci chudoby. Tak tomu bylo koncem roku 2008 a určitě se tato data ještě zhoršilo. Více než 24 milionů lidí jsou nezaměstnaní mladí jsou nezaměstnaní eh, podílem 21%. A ti, kteří mají práci, mají práci, která je špatně odměňována a která je nestabilní. Toto by mělo být konstatováno ze strany Evropské komise jako neúspěch těchto politik. Je to neúspěch těchto politik, které neumožnily dosáhnout cílů eh, na téma kterých tato komise mm, šířila propagandu, takže nedošlo k bilancování, nedošlo k vyhodnocení. Dále nás znepokuje to, že nyní se říká, musí se prodloužit pracovní doba, ale tváří v tvář nezaměstnanosti, kterou máme, prodlužujeme ještě pracovní dobu a máme mnoho nezaměstnaných. Paní Šreder, máte slovo. Děkuji. Já si myslím, že tady asi není zajištěno tlumočení do dánštiny, tak budu hovořit eh, anglicky. Děkuji všem panelistům za příspěvky. Vy jste až, na, vy jste až potom, vy jste až nakonec, říká předsedkyně. Ano, děkuji, já budu hovořit krátce. Za prvé, mě překvapilo, jak jste zdvořili vůči komisi. Když si uvědomíme, že to byla desetiletá strategie a že vlastně opravdu nemá hodnotu ani papíru, tak proč nemáme odvahu to říci? Potřebujeme tady dát zaznít eh, pravdivému hlasu. Eh, viděli jsme různé komisaře, všichni se zavazovali k vykonání těchto cílů. A co vidíme? Eh, jde o to, aby se Evropská unie eh, snažila o kvalitu z hlediska budoucího vývoje, protože kvalita v minulosti tady nebyla. Potřebujeme pravdivá slova. Byla bych ráda, kdyby ve vašich odpovědích jste byli jasnější z tohoto hlediska, abyste nám minimálně řekli, jak si představujete směr budoucí strategie Evropské unie Možná bychom měli tady mm, podniknout rozhodující korektury. Za druhé, ta strategie hovoří o transformaci v ekologickou ekonomiku. I z vaší strany a i ze strany ostatních řečníků to nebylo upřesněno. Co to znamená? No, znamená to, že potřebujeme kvalifikované síly. Ale co to znamená? Kde vezmeme tyto kvalifikované síly? Kdy, bylo by dobré, kdyby se k tomu vyjádřili také odbory, a to jasněji a zřetelněji. Kdo bude provádět tuto kampaň ve prospěch vzdělávání? Jakým způsobem k tomu budete přispívat a co očekáváte od členských států? Musíme být otevření, musíme mít benchmarking. Bez toho totiž není možné dosáhnout těchto cílů. Nikdo se ovšem k tomu nezavazuje ze strany členských států. A já bych tedy ráda věděla, kde, jak by se měly národní vlády zavázat, že budou organizovat tento benchmarking, případně i udat určitá závazná čísla a případně e, i obecně toto formulovat. Byla bych ráda, kdybyste se k tomu konkrétně vyjádřili. Děkuji, paní Düningen. Um, ehm, What... Děkuji. Co mě zarazilo, když jsem to tady poslouchala, je, že se také tak trochu bojuje o pravdu. Soupeří tady pravda a pohádkaření. Celá řada z vás hovořila o sociálních systémech, o určitých věcech, které jsou brány jako dané do budoucna, ale to je jedna pravda a další verze je, co udělat se všemi těmi mladými lidmi, kteří nedokončí vzdělání, kteří, kdybychom do nich investovali, eh, mohli financovat do budoucna penzijní systémy. Takže eh, to je prostě eh, z mé strany apel na všechny zúčastněné v tomto procesu, aby byli otevření a aby se tady pořád netvrdilo, že snižování výdajů ve veřejné sféře je cesta, jak se stát konkurenceschopnými. Já to vidím trochu jinak. E, to za prvé. Za druhé, tato debata jde mnoha různými směry, e, celou řadou cest a tak to tak také musí být, protože ta strategie je velice široká, ale musíme být zároveň tak trochu systematičtější a být konkrétnější a jít tak trochu pod ty hlavní slogany zelená eh, technologie, zelené technologie, znalostní ekonomika, znalostní společnost a tak dále. Finanční a další opatření se musí změnit a musíme jít eh, cestou eh, konkrétních kroků, protože jinak zůstaneme jenom u těch hezkých slov a nikam se nedostaneme probereme. Takže eh, kam třeba naměřit eh, svoji pozornost, v jakých oblastech můžeme být konkurenceschopní vůči Číně, Indii a tak dále. Eh, v jakých oblastech eh, budeme schopni vytvářet eh, pracovní příležitosti. Takže já se obracím k vám eh, s, a žádám o určité nápady. Na, ve Štrasburku španělské předsednictví se obrátilo v této věci k Evropskému parlamentu a docela zajímavým způsobem. A pak jak hledat ty určité benchmarky. Je to možné ve smlouvě, Lisabonské smlouvě, takže jsou tady určité nástroje. Vaše příspěvky by mohly být velmi velice užitečné. Jde o to tedy také více dopracovat koncept zelené ekonomiky. Děkuji, to je první část eh, Eh, u konce s jedin, velice pozitivním aspektem. Slyšeli jste, co si tedy myslí poslanci, eh, to je pozitivní, ale negativní na tom je, že máte čtyři minuty na to, abyste si vybrali, na jaké otázky budete odpovídat. Nicméně eh, nevyužívejte to proto, abyste neodpověděli na nic, ale naopak se soustřeďte na to zásadní. Já jsem proto, abychom to teď vzali obráceně. Začneme panem Jorgenem Ronestem, má čtyři minuty minuty. Thank you. Děkuji. paní předsedkyně. Nejprve se vyjádřím k tomu, co říkala paní Lamberts. Ptala se na vztah mezi, růstu a, mezi růstem a zaměstnaností, že to nemusí být v přímé uměře. Je to určitě jeden problém, který musíme řešit, ale zároveň mohu říci, že bez růstu bez hospodářského růstu určitě nedojde k růstu zaměstnanosti. Pokud se nám nepodaří nastartovat růst v Evropě, když eh, nyní řešíme tyto problémy, když mezi tím dochází k růstu v Číně, v, pardon, v Asii, v Africe, v Severní a v Jižní Americe. Takže pokud se nám nepodaří nastartovat růst, tak budeme pozadu a také se nám nepodaří přelákat zajímavé investory. Naopak firmy budou z Evropské unie odcházet. Čili toto musíme řešit. Musíme se tomu postavit. Jeden způsob, jak to vyřešit, je zamyslet se nad investicemi do dovedností, do znalostí. A já sám jsem hovořil o tom, že je zapotřebí většího investování do dovedností lidského kapitálu. A také jsem již říkal, že máme bojovat proti tomu, aby um, žáci odcházeli nebo opouštěli školní docházku dříve, než um, je vhodné. Také dochází k tomu, že více lidí stárne a bude odcházet do důchodu. A je problém v tom, že lidé sice odcházejí z pracovního trhu do důchodu, ale zároveň není zde dostatek lidí, kteří by eh, na ty trhy nově přicházel. Také si myslím, že strategie 2020 bude úspěšná pouze tehdy, pokud eh, jí ty členské státy uvěří, pokud eh, se jí budou držet. A co se týče otevřené metody koordinace, tak si myslím, že to byla nejlepší způsob, jak pracovat v rámci Lisabonské strategie. E, pokud se vám podaří e, radě, radu přesvědčit, aby zavedla lepší způsoby, lepší kritéria měření, e, různé mm, systémy toho benchmarkingu, tak to nevím, zase vám to podaří, ale je nutné, aby členské státy přijaly tu strategii 2020 za svou, a musíme více spoléhat na členské státy, protože to je jejich odpovědnost. A zejména co se týče vzdělání a dalšího eh, školení, tak velice často eh, za to nenesou odpovědnost, eh, nenesou odpovědnost vlády, státu, ale spíše ta nižší úroveň místní nebo regionální. A také chci ještě reagovat na otázku paní Linz. Eh, co se týče lepšího provádění přijatých právních předpisů. Zcela jistě můžu říci, že nyní už jsme připravili dohodu, je to koncepce dohody, která nyní bude podepsána našimi členy, kde je několik bodů, na základě, na základě, na základě kterých se zavazujeme k tomu, že budeme podporovat sociální inkluzi. Můžeme například eh, více mm, podporovat osvětu, můžeme také více posilovat kompetence našich partnerů na národní i e, regionální úrovni a můžeme se snažit ze všech sil tento problém vyřešit, ale je nutné, aby zde existovala spolupráce mezi vládou, mezi obchodními společnostmi a také mezi odbory, protože nemůžeme nutit lidi musíme je pouze stimulovat a ty stimuly mohou pocházet jak z odboru, tak ze samotných firm a také ze strany vlády. Děkuji. Děkuji, pan Benes, prosím. Allora, per cercare di stare nei quattro minuti parlo italiano. Vzhledem k tomu, že mám čtyři minuty, budu hovořit italsky. forse era, non è una scelta felice visto che ho già perso 20 secondi. Ma comunque, no, al di là di... Teď jsem ovšem ztratil 20 vteřin. Je tady mnoho otázek. takže mm, nebudu odpovídat po pořadí, ale spíš tak, jak mi to vytane na mysli. jsou tady body, u kterých bychom měli bojovat více z hlediska nového vládnutí, nové zprávy. A mělo by se nám podařit protlačit eh, tento projekt. Jedná se úroveň eh, vládnutí nebo zprávy. Máme údaje, podle kterých došlo k růstu v některých regionech, v některých obcích. Samozřejmě zvláště v těch malých podnicích. A právě v těch obcích a v těchto regionech docházelo k správnému vládnutí, docházelo skutečně k aplikaci subsidiárního principu. A to je lekce, kterou bychom si měli zapamatovat. Neměli bychom ztratit z mysli tyto pozitivní prvky některých regionů. Samozřejmě, že musíme vycházet z jednotlivých údajů konkrétně těchto podniků. A měli bychom mít tedy na mysli tuto úvahu. Měli bychom eh, tedy si položit otázku, jakým způsobem zajistit to uplatnění tohoto nového projektu, který je velice důležitý. Máme Small Business Act, který by eh, měl být uplatňován eh, na všech možných úrovních. To je první bod. Samozřejmě tyto dva body, které jsem eh, uvedl, jsou eh, spojeny. To znamená, musíme se snažit konkrétně převádět do praxe politiky, které napomáhají těm podnikům, které mají potenciál růstu. A pak je tady ještě jeden bod, ke, který souvisí také s růstem. Měli bychom si položit otázku, v jakém případě jsou komunitární otázky, eh, o komunitární politiky vhodnější. Jedná se o uplatňování principu paktu. Pan Bernier na tom, o tom hovořil několikrát. Jsou to nástroje, které máme používat speciálně, dopadové studie. Dopadové studie jsou velice důležité, měli bychom je vždy zajišťovat předtím, než budeme přijímat některá opatření v Bruselu. A pak by se mělo zdůvodňovat konkrétně. Tento princip bychom měli uplatnit a dát tak prostor malým a středním podnikům, které jsou nositeli nových myšlenek a které přináší inovace. A hlavně v těch negativních situacích. Například Musíme se snažit řešit problémy s prodlevami v platbách. To je problém, kterým trpí také některé malé a střední podniky. Tak, abychom mohli konkrétně tento projekt eh, uplatnit. A ještě deset vteřin, nevím, co bych ještě mohl tady říci. Úplně doplňovat sociální politiky, rozšiřovat sociální politiky. Eh, to je to, o co nám velmi jde. programu 22 jsou nedostatečné aspekty sociální politiky, eh, samozřejmě s ohledem například na Čínu. Hmm. di Natale per poter dare una risposta seria. Allora o escono i paroloni o non esce nulla. Prostě za sedm týdnů, abychom dali odpověď, to není seriózní eh, jednání. My Prostě nemůžeme zůstat ticho tváří v tvář této skutečnosti. No každopádně dnes odpoledne se ticho nezůstal. Na řadě je pan uh, Ralf Reš. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu teď hovořit anglicky. Mohl bych taky mluvit německy, ale ono by to asi trvalo díl než tady Andreasovi ta italština. Každopádně děkuji za podporu veřejných eh, služeb. Myslím, že je to dnes z toho slyšení jasné. A e, že je role veřejných služeb uznávána a že v krizi by se mohly opravdu osvědčit. Já se pokusím jako nové koště odpovědět co nejvíce dotazů. Zásadní otázka, jestli to máme hodit do koše, eh, tenhle dokument, no, je to těžké. Andreas eh, to právě řekl. Je pravděpodobně téměř nemiž, nemožné do sedmi týdnů dát dohromady perspektivu na příštích deset let, i když ta organizace, která se tím zabývá, je organizovaná dobře. Eh, takže komise se rozhodla, že nebude konkrétní, pro ně je to výhoda, pro nás nevýhoda, nemůžeme tak dobře reagovat. Já jsem každopádně přesvědčen, že co se týče naší organizace, tak bychom měli jít cestou dlouhodobější perspektivy, diskutovat více ze členy a také mít takovou inkluzivnější eh, diskuzi a diskuzi s větší účastí. A teď k nástrojům. No, tady by bylo možno také jít cestou měřitelnosti. To tam vůbec není v tom dokumentu a my bychom byli opravdu vděční, kdyby tam byly alespoň určité indicie. Já vám mohu říct, že můj generální tajemník by mě s takovýmhle dokumentem vyhnal. A to se týče znalostí ehm, potřeby trhu a inovace, to je třeba sloučit. My na tom pracujeme se sociálními partnery. Potřebujeme najít práci pro lidi s nízkou kvalifikací, aby se dostali do trhu práce a zároveň také mít pracovní příležitosti v oblasti vysokých technologií. Tomu se říká participace. A teď ke směrnici o pracovní době. Já bych byl šťastný, kdybychom se domluvili na určité úrovni vyjednávání, na vyjednávání jako takovém, ale v tuto chvíli prostě nejsem schopen říct, jaká úroveň by, jakou úroveň úroveň by z našeho pohledu šlo. Ale určitě budeme promýšlet nějaké alternativní přístupy, pokud se nám to průřezově nebude dařit. A byli jsme požádáni paní předsedkyní, eh, co eh, soudíme o nějaké případné rámcové směrnici. No, to je důležitá otázka, ale já myslím, že směrnici už diskutovat nebudeme. My jsme začali eh, diskutovat o článku 14 smlouvy a také jsme velmi aktivní v té nové eh, mezirezortní skupině o veřejných službách, která se eh, vlastně ustavila v minulém týdnu ve Štrasburku a v té to mezirezortní skupině, mimochodem někteří členové jsou zde přítomni, budeme aktivní a chceme také předložit empirický obrázek veřejných služeb dneška a to bude hotovo někdy koncem března. Já totiž myslím, že my musíme nejprve jít cestou politické diskuze ohledně role a budoucnosti veřejných služeb, e, spíš než o tom začít diskutovat z právního hlediska. To bychom se moc taky nemuseli dostat daleko. Takže vysoce kvalitní veřejné služby já myslím, že by to měly být veřejné služby eh, či veřejný sektor, který by prostě zajistil určitou jistotu, alespoň eh, ve dvou oblastech. Nejprve ta právní jistota, to musíme do budoucna zajistit, a za druhé je to jistota finanční. A tady potřebujeme udržitelné finanční zdroje pro udržitelný veřejný sektor. Tečka, děkuji. Děkuji vám. A další kolega, John Monks. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. E, několik otázek se týkalo mě, takže já se na ně pokusím stručně odpovědět. Co se týče konkrétních odkazů na pracovní dobu, takže myslím, že si asi nikdo nemyslíme, že se ten problém rychle vyřeší. My víme, že se to řešilo v parlamentu, jsme rádi, že parlament eh, to podpořil, ale velice často, eh, nebo už při několika příležitostech to nakonec na radě bylo zamítnuto. A vypadá to, že eh, je to ještě problém, který se bude muset řešit. A já bych rozhodně se nehlásil jako dobrovolník, protože si myslím, že to bude dost obtížné. Vzpomínám si například třeba na to, že některé země, konkrétně jedna země, stále trvají na svém opt-outu, což eh, tedy eh, co, což je dost obtížné a určitě to sociální partneři nevyřeší. Také je zde problém se směrnicí o vysílání pracovníků. Zde se již například Business Europe uh, již vlastně souhlasí s tím konceptem, se bude trochu problém s prováděním. A také jsme zatím jednali s Business Europe, ale eh, jsou zde je nutné ještě jednat s dalšími partnery, se zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců. Je však nutné, abychom byli realističtí, i co se týče té strategie 2020 na institucionální změně v následujících letech, tak to samozřejmě nikdo neví. Nikdo nevíme, jak se ještě vyvrbí eh, tato hospodářská krize a velice často je právě hospodářská krize eh, určitou, ehm, určitým důvodem dalších změn. Pokud přineseme nové strategie, tak také musíme přinést možná i nové nástroje. Zatím bychom měli využívat nástroje, které máme již k dispozici. Co se týče otevřené metody koordinace, tak já sám jsem z toho nebyl příliš nadšen. Hovořili jsme o tom, zda se dá využít otevřená metoda koordinace pro finanční politiku a mm, my jsme z toho nebyli příliš nadšení. Možná je to dobré pro sociální politiku, ale ne pro všechny, takže je nutné, abychom se na to dívali realisticky já sám si říkám, čeho se ta strategie 2020 týká, proč vůbec byla vypracována a k čemu má sloužit, jaký, jaký je účel. Třeba Lisabonská strategie se snažila eh, vytvořit několik hlavních cílů a nakonec se z toho stal obrovský seznam cílů, velký seznam cílů a nikdo na, neměl peníze na to, nebo ale nebyly prostředky na to, aby se ty cíle splnily já se trošku bojím, aby to nedopadlo stejně. Nechci být nestvořilý, ale trošku jsem k tomu skeptický. A otázkou je, co, z čeho, nebo kam ta strategie povede, povede v praxi, co si z toho každý odnese. Myslím, že je hezké, že máme určitou představu, kam by se Evropa měla ubírat v budoucnu, co se týče sociální politiky, co se týče ochrany životního prostředí. Vidíme, že je zde trend k většímu sociálnímu začlenování. To je určitě dobré a určitě se s tím v zásadě na tom všichni shodneme. Nicméně pak eh, se musíme také eh, zeptat, jakou metodou budeme toto zavádět do praxe. Děkuji všem čtyřem. Je to pouze začátek tohoto procesu, který nás povede minimálně do půlky roku. Teď přicházíme na druhou část této diskuze a za sociální platformu dávám slovo paní Sian Jones na 8 minut, tak jak to dodržovali vaši předřečníci. Uh, thank you very much, Madam, Madam Chair, members. Děkuji paní předsedkyně. Eh, jsme velice rádi, že se můžeme účastnit této debaty. Já sama jsem eh, koordinátorkou pro síť eh, pro boj s chodobou a budu hovořit tedy za naší sociální platformu. Chci nejprve říci, kdo jsme. Jsme velká občanská společnost, která se snaží prosazovat demokracii a chránit sociální společnost. Také jsme vytvořili velkou síť eh, nevládních organizací, které bojují proti diskriminaci, proti sociální exkluzi a které se snaží zaměřit se na klíčové zranitelné skupiny v terénu. Rovněž se snažíme také účastnit se toho evropského dialogu a také se snažíme ovlivnit to, jak bude vypadat eh, strategie 2020. Mám pouze 8 minut, takže se budu snažit hlavně zdůraznit to, co zde již zaznělo. Velice Eh, mě potěšily některé komentáře, které jste řekl zejména kolega z ekosu Určitě bychom na tyto otázky také chtěli zareagovat. Také se ptáme, proč ta strategie 2020 vznikla, proč je kolem ní toho povyku a proč možná nejsme ambicioznější v našich cílích. Eh, měli bychom zejména prosazovat sociální inkluzi, inkluzi měli bychom bojovat eh, s chudobou již v zárodku. A to by měl být hlavní cíl toho programu. Jasně se ukazuje, že e, ta strategie 2020 je trošku krokem na zpátek. Je to velice slabá strategie, není dobře vymyšlená a dokonce tam nejsou ani některé sliby, které nám pan Barroso e, sdělil. Eh, řeší se tedy zejména eh, chudoba, řeší se sociální začlenování a také eh, zvyšování rozdílů, zvyšování sociálních rozdílů v Evropě. Ale ukazuje se, že zatím to ještě není dostačující, také ta přípravná fáze konzultace nebyly dostatečné a máme pocit, že ty zprávy z konzultací nebyly dostatečné a celkově ten proces byl dost neprůhledný a nedemokratický. A myslíme si, že to určitě není správné, protože to je velice důležitý proces, který rozhodne, jak bude vypadat politika pro dalších deset let. Také souhlasíme s tím, že je divné, že neproběhla žádná evaluace, žádné hodnocení celého procesu. Také pro nás se také je zde otázka, jak je to s růstem a zaměstnaností a nejvíce nás zajímá chudoba a sociální nerovnosti. Jeden z řečníků hovořil o tom, že růst nemusí znamenat také automaticky zaměstnanost a samozřejmě také to ani nemusí znamenat snižování chudoby nebo snižování sociálních rozdílů. Myslíme si, že zde proběhl velice dobrý průzkum toho, zda růst a zaměstnanost přispívá k sociální inkluzi a odpověď zněla ne. Ten vztah není automatický. E, někdy e, může tedy růst vést k novým e, kvalitním pracovním místům, ale ještě to nemusí znamenat, že se zlepší sociální inkluze. Takže my bychom chtěli, abychom se poučili z té politiky minulých let. Také zde chceme více hovořit o Eh, vzdělávání, o mm, životním prostředí, protože často se o tom hovoří pouze o, urči, jako co by, o určitých nástrojích pro podporu růstu, pro ekonomiku, ale měli bychom o tom hovořit jednotlivě. Také eh, se zde hovoří o tom, že sociální inkluze má být nyní eh, cílem sama o sobě. A proto by mě zajímalo, jakou politiku, jakou politiku zde budeme mít. Také se ještě hovoří o tom, zda, nebo jak máme pro, podporovat zaměstnanost. Určitě to je velice důležité, ale je důležité, aby to byly kvalitní pracovní místa, protože jsou zde lidé, kteří eh, nemají práci a někteří lidé jsou velice na okraji pracovního trhu a velice těžko se do něj navrátí. Proto je také důležité mít z té konkrétní politiky, které se zaměří na zraditelné skupiny a také to mohou být například mladí lidé, děti, starší lidé. Myslím si, že tento přístup, který je zde v té strategii, je velice omezovaný, omezený a nebude stačit. Také je zde otázka dobré zprávy. E, nevíme, nevidíme zde žádná konkrétní opatření, jak e, by se měli také více zapojovat aktéři na místní, regionální a národní úrovni. A myslíme si, že o tom se pořád jenom mluví, ale není zde žádný konkrétní e, závěr. Také je nutné více zapojit nevládní organizace a samotné zranitelné osoby nebo jejich zástupné skupiny. Co my navrhujeme? Navrhli jsme čtyři čtyři věci. Za prvé si myslíme, že tato strategie 2020 by měla být ambicioznější, měla by být udržitelnou strategií, která postaví na první místo člověka. Myslíme si, že zde ta ambice ještě trošku chybí. Za druhé, myslíme si, že bychom měli hledět eh, šířeji. Neměli bychom se snažit pouze vytvářet nová pracovní místa ale mělo by nás zajímat i více to, jak prosazovat sociální inkluzi, jak odstraňovat chudobu. A zejména bychom také měli posílit systémy sociální ochrany. Měli bychom také zaručit přístup k službám a k, přístup k minimálním mzdě. Máme zde také politiku aktivního začlenování, která byla doporučena komisí i radou. Také zde máme tedy myšlenku minimální mzdy pro důstojný život a také přístup, přístup k veřejným službám. Proč to zatím nepoužíváme a proč se o tom vůbec nehovoří v té strategii 2020? Protože to jsou také způsoby, jak situaci zlepšit. Když hovoříme o pracovních místech, je nutné říci, že to musí být kvalitní pracovní místa a musíme také mít takovou strategii, která přispěje k vytváření kvalitních pracovních míst. A dalším bodem, nesmíme se dívat na lidi, na občany pouze jako na spotřebitele, protože ve té strategii velice často se díváme na euroobčany jako na spotřebitele a stále přemýšlíme o tom, jak zlepšovat růst, ale je zde málo otázek, jak eh, učinit Evropu ehm, lepší pro občany. A když se zeptáte lidí na ulici, tak velice často vám řeknou, že právě zajímá ta sociální otázka více. Nyní několik návrhů. Když hovoříme o hospodářské strategii, no tak eh, tady musíme být opravdu ambicioznější. Musíme říct, že ekonomika je nástrojem a že nám musí pomoci řešit velké výzvy, chudobu, klimatické změny, rostoucí nerovnost, globální nerovnosti a také nedodržování lidských práv. Máme tady chartu základních práv a eh, závažné závazky v nové smlouvě. Eh, jak s nimi naložíme? Eh, chceme také vytvořit eh, z uručenství s odborovými organizacemi. Už jsme šli eh, touto cestou. Máme pět cílů. Ekosystém, začlenovací společnost, rostoucí demokracii, globální zodpovědnost a také podporu zelené a, zelených a kvalitních pracovních příležitostí. A pak je tady otázka jít nad rámec těch pracovních příležitostí. Tady jsme hodně rozdělení. Neříkáme, že práce eh, a zaměstnání nejsou důležité, ale není to všechno. My musíme mít nové strategické priority. Priority Evropské unie 2020 nejsou postačující. Cílem je snižovat eh, chudobu, sociální eh, Eh, vyčlenování a nerovnost, ale pak je tady také otázka sociální koordinace. To je klíčový pilíř a může vytvořit eh, lepší architekturu, když bude větší aktivita klíčových eh, aktérů. Potřebujeme jasné cíle a také silná sociální práva. Máme 64% lidí v Evropě, které řík, kteří říkají, že chtějí více sociálních práv Evropské unii. Potřebujeme, aby tedy existovala směrnice o minimálním eh, mzdě Eh, každý musí mít minimální úroveň eh, odměňování a eh, pak ještě klíčové je také řešit otázku veřejného sektoru a účast, participace v občanské společnosti. Potřebují lidé být součástí takovéto rozpravy a my hledíme směrem k parlamentu jako k orgánu, který půjde tímto směrem, vytvoří takovou agoru, bude prosazovat občanský dialog, aby se nalezla ta správná řešení pro tuto strategii děkuji za tuto prezentaci, která eh, doplňuje také obra- eh, stanoviska sociálních partnerů. Otevírám eh, rozpravu, nevyzývám vás všechny k tomu, abyste se si vzali slovo, nicméně pokud někdo chce, tak je vítán. Pan Clark a pak paní Lynn. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl vrátit ještě k otázce minimální mzdy a možné směrnice. Slyšel jsem, co říkala eh, paní kolegyně. Myslím si, že minimální mzda eh, není všelékem, ale krokem správným směrem určitě ano. V několika členských státech, včetně eh, mého, Spojeného království, něco takového již existuje ale eh, jak to je v souladu s rozhodnutím soudu před dvěma lety, eh, kde vlastně eh, soud řešil určitý případ, kdy zaměstnavatele v těch čtyřech zemích měli nakonec právo prac, ve svých podnicích nechat pracovat lidi pod úroveň e, e, minimální mzdy e, docela by mě zajímalo, jak to tedy je možno sladit, tyto dvě záležitosti. Děkuji paní Lin, pak paní Schroeder. Děkuji. Děkuji za eh, tu skvělou prezentaci. Já si myslím, že to je prostě přesně to, co si celá řada z nás myslí a také jste reagovala na celou řadu našich otázek. Kam tedy půjdeme eh, s tím eh, dokumentem 2020, když on neřeší sociální vyčlenování, neřeší boj proti diskriminaci, neřeší lidská práva, neřeší celou řadu klíčových otázek, které zajímají tento parlament a zajímají nevládní organizace a také se nezabývá tím, jak vlastně vlastně občanská společnost eh, je eh, také aktivním hráčem. Eh, spíš prostě mám pocit, že komise měla dojem, že musí něco vypracovat, no tak přišla s tímhle dokumentem 2020, ale je to jen taková kostra, není obalena masem, není tam žádná realita, co se s tím snažíme řešit. Teď je důležité, abychom měli více času na to tyhle věci dopracovat. Slyšela, slyšela jsem tady celou řadu Eh, názorů, že nedošlo k dostatečným konzultacím, že na to nebyl čas. O co vlastně jde? A pokud chceme, aby strategie 2020 se stala reálným programem, tak to musíme dát do pořádku. Musí to být eh, tak, jak to vypadat má, protože jinak to dopadne jako s Lisabonskou strategií. No, ta byla trochu lepší, ale také se nám moc toho nepodařilo. Takže já se bojím, že tady může dojít k naprosto stejnému výsledku. Najednou bude po všem a my se otočíme dozadu a budeme si klást otázku, čeho jsme vlastně dosáhli, jaké jsou ty konkrétní akční záležitosti, které se nám nám podařilo prosadit prostřednictvím strategie 2020. Já doufám, že komise to prostě celé promyslí od začátku znova a z, z, také zapojí víc z stran. Pan Šre, paní Šreder a pak pan Tomas Mann. Ano, děkuji mnohokrát. Já se domnívám, že tato prezentace byla velice důležitá, protože je zřejmé, že tato část schází kompletně ve strategii 22. Schází nejenom eh, v tomto dokumentu, ale schází v mnoha eh, politicky strategických pracích v rámci Lisabonu. A dnes jsme právě konstatovali, že sociální inkluze je jedním z hlavních poslání budoucích let. Například dnes pracovní skupina odpoledne konstatovala, že mnoho lidí, kteří jsou handicapováni a vůbec nejsou zahrnuti do statistických údajů. E, často se říká, že to lidé vlastně tak jako tak nemohou pracovat, takže nejsou vůbec začleněni do statistických e, informací. Nejsou integrováni do e, těchto údajů. Jde o to, jakým způsobem je tedy máme zahrnout do, na trh práce. Znamená to, že e, opravdu mnoho lidí není integrováno v naší společnosti a proto je to velmi důležitá otázka, která by se měla zdůrazňovat, tak jak to učinila sociální platforma. Mám několik otázek. Za prvé, ve vaší prezentaci jste hovořila o tom, že e, je zde snaha vlastně zlepšovat, korigovat tato čísla. Mě by zajímalo, kde jsou tyto možnosti korekce nebo zlepšování. Pak jste hovořila o tom, že nyní potřebujeme nové guidelines, včetně tedy inkluze. Chtěla bych vědět, jaký časový prostor navrhujete, protože guidelines je vlastně počátek dalšího postupu, dalších prací? A za třetí, jaké návrhy, konkrétní návrhy máte na benchmark s ohledem na možnost této strategie 22, která by měla zahrnovat také sociální inkluzi. Děkuji mnohokrát, Tomas Mann a pak další. Děkuji, paní předsedkyně. Vy i ostatní jste Eh, vlastně poukázali na to, že tak trochu každý hovoříme jiným jazykem. Jakoby zde byla snaha obnovit Lizabonskou strategii. Ale my se chceme poměřovat s Američany. To znamená, musíme nyní postupovat poněkud realističtěji a proto eh, tento duch minulosti musí vymizet. Tomu chápu. Nicméně nemůžeme se omezovat na zdrženlivé cíle a nesmí se to přenášet také na to, jak o tom hovoříme. Já se domnívám, že komise správně diskutovala o těchto věcech, ale nedostala se dále. Měli bychom se možná podívat na to, které z vašich návrhů nebyly vůbec zahrnuty, nebyly převzaty protože je to důležité. Některé návrhy byly převzaty, jde o to, aby občanská společnost pocítila. A některé návrhy byly odmítnuty. Jedna oblast, kde chci s vámi být naprosto zajedno. Dialog s občanskou společností. Milion občanů může iniciovat eh, zákony. Eh, tady jde o to, jaké kvóty potřebujeme, jaká konkrétní procenta musí být zajištěna v některých eh, státech. Ano, jeden milion jsme přislíbili. Ale dejme tomu, že někteří by se toho chtěli účastnit z jiných států, jakým způsobem tedy toto skloubit. Tady to není jasné. Další důležitý prvek je globální odpovědnost. Jde o kulturu odpovědnosti. I to musíme ozřejmit. Toho se musí účastnit také sociální partneři. Odpovědnost znamená, že musíme být odpovědní za ten konečný výsledek, včetně sociálního evropského modelu. Jinak se vystavujeme nebezpečí, že se politika bude vyvíjet vzdálena od lidí a lidi, lidé budou říkat, my nemáme s politikou nic společného a to by bylo fatální. Eh, Thank you very much. Děkuji, budu velice stručný. Nejprve chci poděkovat za skutečně excelentní prezentaci ze strany zástupkyně sociální platformy. My už máme za sebou 20 let zkušeností, diskutování, testování nejrůznějších mechanismů na úrovni Unie a jednotlivých členských států, které řeší otázky chudoby, sociálního vyčlenování a začlenování. A je strašně e, smutné a neuspokojivé, že komise e, vlastně svůj přístup vůbec nemění e, zdá se, že na první pohled, že prostě komise vůbec nebere v úvahu skutečná kritéria, která jsou obsažena ve smlouvě právách a která jsou ještě více zdůrazněna v Lisabonské smlouvě. Tam je přece ta horizont, horizontální ustanovení, specifický e, nástroj, který nás e, vede k tomu, a, abychom opravdu e, řešili dopady těch jednotlivých politik. A vůbec nevypadá, že by to komise brala vážně. A teď, co se týče otevřené metody koordinace. Celá řada lidí tady e, už slyšeli, jak eh, i v minulosti jsem říkal, že největší problém této otevřené metody koordinace spočívá v tom, že ona není vůbec otevřená a že vlastně nedochází k veřejné rozpravě o tom, co je navrhováno. A členské státy v určitých věcech eh, možná uspěli eh, v tom smyslu, že eh, komisi znemožnili, aby se eh, věci řekaly jasně. Prostě tady vlastně nedochází k žádnému tlaku ze strany ostatních zúčastněných stran. A když se podíváme na otevřenou metodu koordinace, no tak zdá se, že by nejprve bychom tuto metodu měli otevřít veřejnosti, otevřít ji národním parlamentům, které které by měly diskutovat například o těch deseti cílech eh, vzhledem k tomu, že eh, členské státy, které přitom se na těchto eh, cílech shodly, nejsou schopny jich dosáhnout. Takže paní Jones, máte čtyři minuty na to, abyste odpověděla na těchto pět otázek. Děkuji za velice zajímavé otázky a já se pokusím na ně rychle reagovat. Nejprve dovolte když jsem hovořila o minimálním příjmu, eh, minimální mzda je velice důležitá, ale náš klíčový požadavek se týká minimálního příjmu. A tady v tomto směru máme 99 doporučení eh, a také eh, rada v prosinci 2008 to podpořila, ale co se týče adekvátního E, příjmu. To znamená, že každý má mít dost e, velký příjem na to, aby mohl přežít, aby mohl žít. E, je to prostě nutné v krizi, je to automatický stabilizátor a je to také určitá platforma. Hovoříme o zaměstnanosti, o odborné přípravě a tak dále. Proč ale o tom mluvit, když lidé nemají zdroje? Je to prostě základní právo, na které mají lidi právo. A máme právní základ, takže jenom, aby se státy pohnuly tímto směrem. A pak ještě ta ta otázka, která se týká e, prostoru, který tady je pro zlepšení věcí. Já si myslím, že tady je obrovský prostor. A e, my tady hovoříme o tom, že bychom vlastně měli jít cestou explicitních cílů, explicitního pilíře, který by eh, vyjádřil klíčové, eh, klíčovou výzvu řešení eh, sociálního vyčlenování a nerovnosti. O to, to je velké téma, o tom se moc nemluví. Je to vlastně tady přítomno v tom celém tématu sociálního sociální soudržnosti. A tady má e, Evropská unie obrovský úkol, e, jak ve svém regionu, tak v globálním e, slova smyslu. V prosinci se mimochodem Rada nerovností zabývala, takže bychom ji k tomu měli tlačit dál. A co se týče soudržnosti, tak tady máme dva cíle. Měli bychom tady mít nějaké hlavní, hlavní směr v těch integrovaných hlavních směrech, ale přitom se teď diskutuje o tom, že se ty hlavní směry budou měnit, tak nevím, jak to bude. Měli bychom ale rychle, eh, rychle, věci dát do pořádku a pak eh, se zabývat implementací. Ale nezapomínejme, že to také bude implementováno otevřenou metodou koordinace. A teď je tady celý ten proces ohledně implementace toho eh, balíčku. Je tady například velmi dobrá zpráva o minimální příjmu ve členských státech. Budeme vidět, jak se státy tedy s tímto potýkají. Dobře, my to hodnotíme, pak zjistíme, že to třeba úplně nefunguje, ale co dál? Musíme se posunout dál. Musíme mít prostě nástroje Evropské unie, který by prosazoval sociální práva. To je ta velká výzva to musíme mít v centru strategie 2020. A ohledně benchmarkingu, to je také zásadní. Máme v tomto velkou podporu, protože francouzské předsednictví to eh, hnalo dál nad rámec HDP a bylo to také eh, přijato. I komise to tak přijala. Prostě pokrok nelze stále měřit pouze ekonomickými eh, parametry. Ono to vypadá opravdu trošku legračně. Takže teď tady máme obrovský velký balík a snažíme se sociální environment environmentální a další formy pokroku posunout dál. A komise se teď zabývá balíčkem mnohonásobných eh, ukazatelů. A my říkáme, že eh, chudoba eh, a nerovnost musí být předmětem určitých jasných ukazatelů. My tímto směrem jdeme. Takže pokrok je třeba měřit nejenom prostřednictvím HDP, ale také životní pohodou, snižováním chudoby, snižováním nerovností a environmentální nestability. Takže eh, je třeba se na tom shodnout a je třeba pak tímto směrem jít. Globální otázky jsou zásadní a já si myslím, že to, co tady vůbec neobjevuje, bylo to v těch projevech, bylo to eh, formulováno slovně, ale na papíře v dokumentu 2020 nic takového není. My potřebujeme mít koherentní politiku. Nemá cenu eh, vykládat nějakým rozvojovým zemím, jak to teda bude dál vypadat a být dost konsistentní i v našich vlastních politikách, co se sociální soudržnosti týče, co se týče agendy v oblasti konkurenceschopnosti. Proto tedy nevládní organizace tlačí na tyto oblasti. A na závěr je tady otázka smlouvy. Ano, máme smlouvy, máme tu horizontální klauzuli, ani to tam není zmíněno, ani tam není zmíněna charta základních práv a jak bude prosazována. A my musíme používat tu otevřenou metodu koordinace. Lidé říkají, že to asi moc dobře nefunguje. Je to pravda, ale je to užitečný nástroj. Problém je, že to nefunguje na národní úrovni. A pokud národní akční plány budou fungovat, pokud tam budou všechny zúčastněné strany, pokud to bude fungovat na, po té sociální stránce, pokud tam budou místní orgány, sociální partneři, nevládní organizace, všechny ty skupiny, tak je pak třeba to e, propojit, e, e, je třeba být viditelní v parlamentu a musíme to monitorovat a nemá cenu diskutovat o věcech, pokud se nám to nepodaří prosazovat. Děkuji za toto doplnění. Myslím, že budeme mít příležitost se k tomu vrátit v určitý okamžik vypracování našeho přístupu a v rámci pokračování našeho jednání. Takže tím jsme vyčerpali tento bod jednání a tak, jak jsem před chvílí uvedla, nebudeme se zabývat nyní bodem 6 a přejdeme okamžitě na bod 7, takže slovo předávám naší navrhovatelce. Madame Grasle. Paní eh, Gresle, která nám bude prezentovat pět stanovisek udělení absolutoria za rok 2008. Jeden se bude týkat oddílu 3 komise a ostatní se budou týkat jednotlivých nadací a agentur, které spadají do naší kompetence. Jedná se o první výměnu názorů k tomuto stanovisku, takže paní Gresle máte, máte slovo. Eh, já jsem velice ráda, že mám tuto příležitost hovořit o některých údajích z našeho rozpočtu. Započala bych se stanoviskem k sociálnímu fondu, souhrný rozpočet ES. E, příslušný výbor je KONT, Boguslav Liberacký. Jde o problémy, které máme v řízení strukturálních fondů. Evropský sociální fond je jenom částí těchto strukturálních fondů a není zde e, specificky vymezen. Nicméně já se domnívám, že bychom tady měli poukazovat na ESF, protože komise má odpovídající čísla k dispozici. Tady se jedná o nesrovnalosti o platby bez právního základu nebo s chybějícími dokumenty. 11 je chybovost. Víte, že u ESF je mnohem slabší, nižší eh, tato chybová kvóta, tato chybovost. Takže eh, my se domníváme, eh, že by bylo dobré, kdyby sociální fond byl vyčleněn z těchto celkových strukturálních fondů Jde o to, mm, aby se nepotlačovala specifika některých e, e, projektů ESF, které jsou mnohem menší. Protože pokud bychom postupovali stejně i eh, v budoucím období, tak by docházelo k tomu, že by se svým způsobem potlačovala specifika. Je nutné v budoucnosti tato specifika zohlednit. Takže pravidla se zjednodušují. V podstatě se jedná velice často o malé projekty nebo malé instituce, které nejsou specializovány, zvláště z hlediska účetnictví, ale v strukturálních fondech se postupuje všude stejně, takže já podporuji mm, tento projekt, tento návrh v tom smyslu, že by se měla výrazněji zohlednit specifika sociálního fondu. Samozřejmě, že jsem vedla diskuze také s generálním ředitelstvím, i s komisařem jsem sama já hovořila a myslím si, že po pěti letech práce eh, v tohoto výboru jsme konstatovali, že trochu tato problematika mm, upadla v zapomnění a to je škoda. Jedná se o specifické problémy, například eh, eh, v těch členských státech, kde se musí kontrolovat projekty ESF, dochází někdy ke konfliktu zájmu mezi příjemci a mezi zprávou. Proto by bylo dobré, kdyby zde došlo k vymezení a k vyjasnění. To jsou body, kde se domnívám, že je v zájmu eh, fondu zajistit lepší řízení. Já jsem se pokusila tady vymezit tyto jednotlivé body a chtěla bych také připomenout, že zde padla otázka také předcházení nesrovnalostem a podvodům. To je také úkol generálního ředitelství. Není to výlučná pravomoc pouze orgánu, který bojuje proti těmto podvodům. Eh, ve výboru pro kontrolu rozpočtu jsme viděli, že hm, OLAF eh, hovořil o sedmi procentních hm, projektech, to znamená, je zde kolem 30 které nejsou sledovány v členských státech. V každém případě jsou zde nedostatky a na úrovni eh, orgánů eh, jednotlivých členských států je nutné dále pokročovat ve sledování těchto eh, možných podvodů. Měla bych teď hovořit hned o agenturách, nebo nejdříve budeme hovořit o tomto stanovisku? Dobře, takže hned i o agenturách. Jedná se o takzvané decentralizované agentury. Samozřejmě i to je sledováno tedy z hlediska kontroly rozpočtu. Máme tady čtyři agentury z 29 celkem. To znamená, tyto čtyři agentury musí být zasazeny do celkové diskuze ohledně agentur. Takže jsou tady některé požadavky, které se generálně týkají agentur. Mám tady dvě z těchto čtyř agentur, které jsem osobně navštívila. Problém všech těch agentur je, že jsou relativně malé, ale musí vlastně být konfrontovány s celkovým evropským rozpočtovým právem. A tady jsou eh, dosti velké potíže. Neznám vlastně žádnou agenturu, která by se s tím vypořádávala bez problému. My jsme tady zmapovali jednotlivé nedostatky. To nejsou nějaké ojedinělé případy, které by se týkaly pouze některých agentur a já vás prosím, abyste mm, pochopili, že je nutné pomoci těmto agenturám v tom smyslu, že bychom se měli zasadit o jednotné postupy v managementu a na druhé straně bychom měli zohlednit specifika těch malých agentur, která nedokáží se vypořádat s těmi celkovými požadavky. Na jedné straně samozřejmě jsou obecné problémy, to jsou problémy výběrových řízení, to je problém, s kterým se potýkají všechny agentury. Pak tady máme jeden specifický problém, které, eh, který se týká mm, výběrového řízení na zaměstnance. Samozřejmě zde musím eh, zohlednit také mm, zprávy účetního dvora Eh, zde jsem eh, předložila pozměňovací návrh podle toho, co jsem dostala od eh, účetního dvoru. Také se mi tam dostaly některé chyby, které jsem potom korigovala v rámci dvou pozměňovacích návrhů, které jsem předložila. Nemáme tady nějaké specifické problémy u těchto agentur, máme zde průměrné problémy, které se týkají všech agentur a tyto problémy jsem zde konkrétně zmapovala. Ty sociální agentury ehm, nás neznepokojují, máme problémy u jiných agentur. Nicméně bych byla ráda, kdybychom se zde zaměřili i na tyto drobnější problémy těchto sociálních agentů, protože je to úkolem nás, kteří pracujeme v otázkách kontroly rozpočtu. Děkuji. Já si myslím, že ta poznámka ohledně agentur eh, bohužel Eh, znamená, že i další struktury by mohly reagovat eh, podobně, eh, různé spolky, různé místní samozprávy, které si velmi často stěžují, ne snad na rigoroznost, ale na obtížnost prosaditelnosti realizace těchto pravidel. Pan Darten mě požádal o slovo. A pak se ptám, zdali jsou tady ještě nějací další kolegové, kteří chtějí uh, hovořit. Uh, Eh, paní Lambert, eh, pan eh, Aní Arken, Arkin a další. Děkuji, paní předsedkyně. Paní zpravodajko, vážené kolegyně a kolegové, nejprve chci říct, že když tak čtu tyto dva návrhy zpráv ke stanoviskům, tak paní předkladatelka Eh, vlastně eh, předkládá poměrně vyčerpávající a kvalitní eh, texty, které dobře zpracovávají připomínky účetního dvora, ale já bych si dovolil nicméně nějaké poznámky. Nejprve Evropský sociální fond. No tak tady je jasné, že ty nedostatky a nutnost před ložit ty specifické body, tak jak to připomínáte, jsou hodně dobře zpracovány a aktéři v terénu nás pravidelně informují. Říkají, že ty povinnosti eh, kontrolní oblasti jsou dosti zatěžující a že si vyžadují jak personální, tak finanční zdroje, které by mohly možná být využity jiným způsobem. Takže tady by asi bylo dobré zdůraznit rigidnost a komplexnost těch kontrolních postupů a být obezřetní, když hovoříme o případných sankcích, o kterých se vy zmiňujete ve vašem návrhu stanoviska. Turecka. A teď ještě k e, těm agenturám. Co se agentur týče, tak tady bych možná e, se omezil pouze na to, že když tak čtu ty odpovědi jednotlivých e, agentur na poznámky účetního dvora a když také tedy čtu reakce na vaše návrhy zpráv, tak vidím, že tady je určitý skutečný voluntarismus, co se týče e, povinností. A e, ze strany agentur tedy lze říct, že berou vážně ta stanoviska účetního dvora. Nemyslím, že bychom na ně měli ukazovat prstem. Myslím, že bychom opravdu měli vzít v úvahu jejich dobrou vůli, se vyrovnat s těmi doporučeními a e, takto bychom eh, také měli ještě zohlednit jejich další informace, které nám poskytli v stanovisku a já v tomto směru také to nějak eh, sformuluji eh, v písemné podobě a to v konstruktivním duchu a ve snaze zajistit vyváženost mezi transparentností a kontrolou na straně jedné a efektivností Eh, evropských politik v terénu na straně druhé. Děkuji eh, paní Jean Lambert a potom pan Atkin. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji zpravodajce. Zcela určitě stanovisko eh, k Evropskému sociálnímu fondu tam je celá řada věcí, které mohou podpořit a hlavně ten poslední odstavec, kde hovoříte o eh, hodnotě toho mít zprávu o eh, těch jedno, eh, zjednodušujících postupech. To by asi podepsala celá řada dalších lidí. To je zcela jednoznačně a e, slyšíme to ze všech stran. Je tady ještě e, pár dalších otázek a ty se spíš týkají rozpočtu. Já musím říct, že ten Eh, způsob, jakým jste to eh, zasadila do určitého kontextu eh, pro ty agentury, to je velice nápomocné. Jsou tady určité věci, které se týkají velikosti těch agentur a zdrojů, které jsou jim přiřazeny a toho, co se tedy snaží realizovat. Musím říct, že vždycky tady vidím e, určité napětí mezi tím kontextem, který poskytuje a některými vašimi e, kritickými poznámkami, které jakoby navozují představu, že ta situace je mnohem e, vážnější. Teď jsou tady na druhé straně ty odpovědi těch agentur, e, takže bychom možná měli najít způsob, jak to všechno vybalancovat, aby se to e, také e, vyvážilo, ty, ta otázka kontextu, který jste z kraje velmi dobře zvolila, a pak ty některé velice přísné kritické poznámky, které následují. Takže zatím ještě si nejsem jistá, jak E, jak to tedy funguje, co se týče toho meziinstitucionálního orgánu, e, který by sledoval agentury. No pak je třeba ještě se podívat na ty kritické hlasy ohledně fungování agentur. Paní Mariana Ankin a potom paní Mariana jako poslední řečník. Děkuji paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, paní zpravodajce za velice vyčerpávající a eh, dobře eh, sformulovaný dokument. Nejprve Evropský sociální fond. Bylo řečeno, že se budeme zabývat tímto fondem odděleně, mimo celý kontext, protože se tam jedná často o malé příjemce, kteří nemají zdroje pro to věci řešit tak, jak jsou žádáni. Myslím, že s tímto souhlasím a myslím, že souhlasím s tím, co tady bylo řečeno před řečníky ohledně přehnané byrokracie. Na jedné straně tady máme e, příjemce, kteří e, si stěžují na příliš velkou byrokracii, na druhé straně novinové titulky upozorňují na různé přehmaty a podvody, takže tady asi by bylo zapotřebí se podívat na nějaká ta nařízení, na nějaké ty předpisy a tímhle směrem bychom měli jít. Pak se tady hovoří o těch sedmi procentech případů a to si myslím, že je zásadní. Hodně, hodně se toho eh, odvíjí od různých pocitů. Eh, ty titulky eh, hovoří o podvodech, ale to nejsou až tak zrovna podvody, ono je to trošičku ještě jinak. My ale každopádně musíme poukazovat na ty věci a očišťovat se a být tedy mimo podezření. V bodu 6 hovoříte o konfliktu zájmu mezi vedením a příjemci. Tady Tady bych eh, chtěla, aby se to trošičku ještě rozvedla, jinak naprosto souhlasím s bodem 7 a 8 v vašem stanovisku. A ještě k těm agenturám. Zase, vy tady hovoříte o tom, že jsou malé a že se tedy prostě nedokáží vypořádat s celým tím komunitárním právním souborem nástrojů. A tady bychom možná měli řešit nějak eh, tu, tu věc se společnými strategiemi pro vedení. Tady bych hodně chtěla podpořit Jean Lambert, co se týče toho znění. Jde o to zajistit vyváženost. Chci, abyste eh, na základě svých zkušeností eh, se ještě zabývala eh, tím, zdali agentury řeší věci nárazově či adekvátním způsobem. To, ráda bych znala váš názor. Děkuji paní Hopky, poslední řečník, a jí se omlouvám, e, protože tady jsem si to popletla. Takže paní poslankyně a pak paní zpravodajka. Eh, eh, děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěla poděkovat zpravodajce a také fiktivnímu zpravodaji který je věcně příslušný. A chtěla bych popřát mnoho odvahy, protože poprvé vlastně diskutujeme o této otázce. Eh, když zmiňujeme tyto agentury, eh, tak já se snažím stále v této souvislosti mít na mysli evropské občany, studenty, evropské spotřebitele a také evropské učitele. Jinak řečeno, tyto agentury eh, byly vytvořeny proto, aby práce, kterou tyto agentury realizují, byla realizována ve prospěch evropských občanů. A proto bych byla ráda, abychom eh, vnímali tyto agentury s určitými sympatiemi. To neznamená, eh, že bychom jim mohli dát biankošek, včetně těch, kteří neprovádí práci spole- eh, správně. Nicméně bychom je měli vnímat pozitivně. Myslím si, že si to zasluhují. Já jsem viděla odpovědi těchto agentur, jako my všichni. Eh, a v těchto odpovědích jsem zaregistrovala jejich připomínky. Tady mám eh, odpovědi a informace ohledně těchto agentur. Pokud to bude možné, byla bych ráda, kdyby tyto odpovědi byly zohledněny v konečné zprávě. Říkám to proto, že tyto agentury si zasluhují eh, naši eh, pomoc pro to, aby pracovali lépe, protože tato lepší práce se bude svým způsobem přenášet na nás. Mám eh, dojem, že tyto mm, odpovědi, odpovědi reagují dobře například na bod 5 této zprávy máme eh, v Tesaloniky, máme agenturu, já pocházím z Řecka a proto eh, vnímám pozitivně tuto agenturu eh, v Soluni. Myslím si, že je tady také dobrá spolupráce. A byla bych ráda, kde by bylo možné, abych v rámci svých pozměňovacích návrhů, také v rámci pozměňovacích návrhů mé politické skupiny, kdybych mohla pomoci těmto agenturám ještě zlepšit jejich práci. Byla bych ráda, kdyby zpravodajka byla vstřícná vůči těmto agenturám, protože během počátečního vystoupení zpravodajky jsem měla pocit, že je přísná na tyto agentury a že eh, se dosti distancuje od těchto agentur, alespoň více, než bych si přála. Paní zpravodajko, chcete slovo na závěr? Děkuji mnohokrát kolegům za jejich připomínky. Děkuji, děkuji mnohokrát. Eh, já jsem si představovala tu diskuzi mnohem hůře, takže to říkám zcela otevřeně. Co je naší naším úkolem z hlediska kontroly. Nezapomeňte, že nemáme jenom čtyři agentury, ale celkem máme 35, 36, k tomu patří ještě některé exekutivy a teď máme ještě tři z hlediska finančních trhů. V každém případě máme mnoho agentur. Eh, v agenturách nám roste hm, personál eh, a ten personál narostl o 4 tisíce téměř procent, takže eh, já se eh, domnívám, kolego, že skutečně tyto agentury mají eh, vůli něco zlepšit. To nechci žádným způsobem popírat. Skutečně se budu snažit být střícnější, pozitivnější, abych zareagovala na ty připomínky, které tady před chvílí zazněly. Já eh, samozřejmě eh, nechám tyto agentury i nadále existovat. Eh, jsou tady agentury, které fungují velice dobře, například agentura, která byla pro obnovu a která byla v Řecku, to byla velice proaktivní agentura a z té, se, z té se pak stala agentura AFET. V každém případě máme naše kontrolní zadání a já bych byla Ráda byste si uvědomili, že jsme jakýmsi bezubým tigrem z hlediska těchto agentur. E, samozřejmě, že bychom chtěli e, být efektivní, ale e, i já jsem tedy členem této pracovní skupiny, která nyní se zabývá tím, jak budeme pokračovat v budoucnosti, jaké představenstvo, jaké dohledové orgány by zde bylo vhodné mít. Eh, zatím máme 80-90 lidí a skutečně mm, já nevím, zda eh, tyto agentury mm, budou efektivnější. Já si myslím, že v každém případě je dobré propojit tyto agentury s těmi komunitárními úkoly. Eh, musíme se zaměřit na jejich oblast úkolů. Tím jsem se zatím nezabývala, protože já jsem měla zkoumat finanční management. O to jsem se tedy pokusila v tomto stanovisku. Eh, snažila jsem se zpracovat, jakým způsobem se pojednávají finanční otázky. Neměla jsem tam eh, dostatek prostoru pro naplnění těchto kontrolních úkolů. Já se domnívám, že prakticky skoro všechny agentury mají příliš mnoho finančních přebytků na konci roku. Já bych si přála, aby všechny tyto agentury eh, vyčerpaly tyto prostředky. Eh, myslím si, že není smysluplné eh, dělat nesmyslné úspory a převádět to na eh, příští roky. Jde o to, pokud dáváme příliš velké prostředky, tak to znamená, že jsme nekvalifikovaně plánovali. V každém případě tuto kritiku musíme vzít na vědomí a musíme na ní zareagovat. Já jsem tady tak trochu postrádala mm, vstřícnost těchto agentur vůči těmto kritikám. Eh, chtěla bych vás požádat, abyste se zabývali také obsahy těchto jednotlivých agentur Eh, pokud řeknete, že je to v pořádku, že to odpovídá tomu zadání, tak je to v pořádku. Nikdo eh, nechce spochybňovat existenci těchto agentur, ale co se týče finančního řízení, tak zde musíme zajistit určitou konzistentnost z hlediska vydávání prostředků. Eh, musíme samozřejmě brát potaz také, že se celkové komunitární prostředky budou redukovat Vím přesně, o co se jedná. Musíme dbát na to, aby pravidla, která jsme přijala, byla skutečně dodržována ze strany těchto agentur. Eh, dále mě požádal někdo, abych hovořila o konfliktu zájmu, o střetu zájmu. Existují mm, dohledová grémia, dohledové instituce, které jsou v jednotlivých státech a měly by dohlížet nad správným využíváním prostředků. Eh, samozřejmě to nemůže být stejný orgán, jako je ten orgán, který pak tyto prostředky využívá. To je střed zájmu. Tady musíme být eh, bedliví a musíme samozřejmě toto sledovat. Eh, nechci být nějak neuměrně kritická. Myslím si, že je tady vysoké procento kontrol a to sebou nese také velké náklady každém případě jsem diskutovala o sociálním fondu s příjemci. Například 40 těch prostředků je vlastně vydáno na administrativní řízení. To je věc, kterou musíme změnit tady se musíme těmito problémy finančního řízení eh, zabývat. Nemám nic proti agenturám, ale myslím si, že musíme dávat pozor na to, abychom měli stejné zacházení se všemi agenturami, to znamená eh, pokud se jedná o sociální výbor, tak bychom neměli být nějak vstřícnější vůči sociálním agenturám. Myslím si, že musíme aplikovat princip stejného zacházení. To je princip, který jsem od jak živa aplikovala a této práci jsem se vždy těšila. Děkuji mnohokrát, paní zpravodajko. Budeme mít příležitost vrátit se k této otázce, k otázce řízení agentur, až se setkáme s jejich zástupci zítra v rámci společné rozpravy od 15 hodin. Co se týče vašeho stanoviska, vzhledem k tomu, že věcně příslušný výbor bude hlasovat 22. března a pozměňovací návrhy se mají předložit do 5. února. Nebude e, diskuze ohledně pozměňovacích návrhů? Ptá se paní předsedkyně. To znamená, že 22. února budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích a pak eh, o nich budeme hlasovat. Takže tím jsme dokončili eh, tyto body, které byly na programu a dostáváme se k poslednímu bodu dnešního odpoledne. Předám slovo paní Elizabeth Lynn, aby ve velice urychleném řízení nás seznámila s návrhem usnesení ohledně prevence poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví. Představitelé Business Europe si stěžovali, že parlament nepodporuje tyto dohody mezi partnery, takže toto je doklad toho, že to tak není. A připomínám pouze, že eh, v tomto případě můžeme přijmout pouze ústní pozměňovací návrh, protože budeme o tomto návrhu hlasovat zítra. Velice děkuji, doufám, že jsme podaří být stručná. Nejprve chci, chci říci, že každý rok dochází k milionu případů poranění ostrými předměty a těmto případům bylo možné zabránit. Týká se to zdravotníků, a myslím si, že je dost eh, špatné, že velice často musí zdravotníci čekat, zda náhodou po tom poranění se nedozvědí, že, jsou, že se třeba infikovali eh, virem HIV, což je pro ně velice obtížné období. My jsme s kolegou velice pilně pracovali na tom, abychom došli k určitým závěrům. V roce 2006 zde byla eh, zde byl určitý právní předpis nebo určitá příprava. Přemýšleli jsme o tady mnoha zprávách, a potom se tedy komise rozhodla, že začne o tomto tématu mluvit. V roce 2008 bylo také e, se zde byla nová směrnice o biologických činitelích při práci a tehdy já a Steven jsme byli dost rozčileni, že sociální partneři se nedokázali do roku 2006 shodnout. E, hovořili o návrhu komise Bohužel se celkově tedy všechno spozdilo a přijetí nebo příprava té, mm, těch právních předpisů se spozdilo, takže došlo k mnoha dalším poraněním ostrými předměty. Já doufám, že nyní se ten celý proces již urychlí a že i budoucí procesy se urychlí. Chtěla bych poděkovat všem za spolupráci a za pozměňovací návrhy. Dostala jsem pozměňovací návrhy od EPP, od socialistů a od skupiny ECR. Podařilo se nám vypracovat skvělý text. E, také jsem s vámi vyjednávala o jednotlivých částech a nyní vidíme, že kromě jedné změny, na které už jsme se mezi tím shodli, která se týkala pozměňovací návrhu 4, která se týkala odkazu, tak na té už jsme se také dosa- e, také jsme se dohodli a i sekretariát s tím souhlasí. Myslím, že tedy se nám podařilo dosáhnout eh, dohody ve všech bodech. Nechci tedy hovořit příliš dlouze. Nevím, zda se ještě k tomu ještě někdo chce vyjádřit, ale z mé strany to je vše. Děkuji. Samozřejmě to záleží na členech. Mám tady eh, dva členy, kteří se zapsali. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste zúraznila, že v diskuzi se sociálními eh, partnery bychom neměli hledat falešné alibi a říkat, že vlastně musí vždy jednat pod tlakem. Měli bychom urychlit vyjednávání. To znamená, že mm, tyto dva přístupy jsou nezbytné a doplňující se a vzájemně se nevylučují. Pan Cerkas a pak pan Baldazar. Pan Cerkas. Děkuji, budu stručný. Chtěl bych poblahopřát paní Lin k tomuto dokumentu, který umožňuje eh, rozvířit debatu. Myslím si, že je to také, eh, že také parlament odvedl dobrou práci. Také chceme poděkovat komisi a chtěl bych zejména zmínit pana Huse, který také se podílel na přípravě tohoto dokumentu. Bohužel je nyní nemocný, Evropský parlament nyní eh, pomáhá práci sociálních partnerů. Eh, vidíme, jaké problémy má společnost a budeme se snažit, aby to byl také jeden z příkladů, kde Evropský parlament může přispět k vytvoření evropského sociálního modelu. Děkuji. Já budu také stručný. Jako stínový zpravodaj za skupinu EPP bych chtěl vyjádřit naše uspokojení s tímto dokumentem, který se týká velice citlivého tématu, protože se jedná o velice naléhavou e, otázku. Dochází, nebo za jeden rok je zde milion případů poranění ostrými předměty. To je velice závažné a my jsme rádi, že alespoň jednou to nebyla komise, která přišla s nějakým návrhem, ale naopak nejprve dosáhli schody sociální partneři. A doufejme, že tento postup se bude opakovat i v budoucnu. Myslím, že parlament by to také měl vzít na vědomí, protože to je velice dobrý precedent. Předložili jsme pozměňovací návrhy, a pracovali jsme koordinovaně, nebo já sám jsem tedy spolupracovala s zpravodajem. Myslím, že e, na tom obsahu jsme se shodli, pouze jsme potřebovali ještě vyjasnit některé konkrétní věci. E, byly to určité minimální normy, které umožňují členským státům, aby ještě mohli e, upravit tu situaci přísněji, pokud si to tak přejí. Domnívám se, že s tím konečným výsledkem jsme spokojeni. A také bych chtěl říci, že by bylo dobré poznamenat v textu, že Evropský parlament by velice rád byl pravidelně informován o tom, jak eh, to vypadá v praxi, protože parlament sám se touto záležitostí také zabývá. Děkuji, paní Figueiredo, velmi rychle. děkuji, paní předsedkyně. Já řeknu pouze stručně to, že my podporujeme tento návrh, protože se týká velice závažného aspektu. Samozřejmě vždy je ještě prostor pro zlepšení, ale myslím si, že ty základní body jsou zde obsazeny. Paní Lin odvedla dobrou práci a e, myslím, že v této chvíli udělala vše, co bylo možné. Ano, takže já jsem myslela, že seznam už je ukončen, ale ještě tady pan Sebrnoch žádá o slovo, takže stručně máte slovo. Děkuji. Já jenom velmi stručně chci říct za skupinu ECR, že také podporujeme dohodu, která byla dosažena, také nemáme žádné výhrady ke zprávě paní Lin a jsme připraveni ji podpořit. Děkuji. Très bien. Euh, euh... Ano, dobře, takže je tady konsensus, proto jsem nedala slovo komisi, protože nepotřebujeme výjimečně nějaké vysvětlení a na závěr paní zpravodajka má ještě slovo, aby uzavřela tuto diskuzi. Bych jenom poděkovat za spolupráci a také je mi líto, že tady není můj kolega Steven. Jak jsem eh, říkala, tak jsme na tom spolupracovali více než eh, jeden rok, spolupracovali jsme na tom několik let a doufám, že teď rada eh, bude dále postupovat, aby už nedocházelo k žádným dalším poraněním ostrými předměty, kterým se lze vyhnout a že to tedy takto bude v celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji mnohokrát, tím jsme ukončili diskuzi, zítra se sejdeme.